Good morning. <coughs> Sorry for that. Good morning, dear colleagues. Um, I think it's, uh, we're ready. Dobrý den, kolegové. Myslím, že jsme připraveni začít. Máme zde dnes dopoledne dva důležité hosty. Vyslechneme je společně. Je zde pan Eckhard Zinke, to je předseda Kraftwerk Bundesamt. Včera vaše jméno, ne tedy osobně vaše jméno, ale jméno vaší, vašeho úřadu KBA zde opravdu často zaznívalo, takže určitě hodně otázek. A pak je zde pan Life Erik Schulte, který zase zastupuje TÜV Nord Mobilität. My si vás vyslechneme společně a vás poprosím oba dva o stručný úvod a pak zahájíme slyšení. Já bych poprosila kolegy, aby se vždy obrátili na toho, komu chtějí položit otázku, i když i ten druhý se k tomu může vyjádřit, je to dialog a nemáme zde žádná omezení, ale myslím si, že pro organizaci bude lepší, abyste adresovali svou otázku jednomu nebo oběma řečníkům. Nejdříve dám tedy slovo panu Zinkemu. Děkuji, eh, paní předsedající, eh, dámy a pánové, poslanci a poslankyně. Jsem rád, že vás zde mohu pozdravit a rád se tím příležitosti zde představit uh, stručně sebe a, a svůj úřad. Já se jmenuji Erhard Zinke, eh, z, narodil jsem se v Hamburgu v roce 1954 a nyní jsem uh, předsedou KBA Německého spolkového homologačního úřadu od roku 2004. Náš úřad je nadřízený úřad v oblasti spolkového ministerstva dopravy a digitální infrastruktury u nás je dohromady zaměstnáno 950 lidí. V Německu nás lidé znají vzhledem k tomu, že vedeme velký registr a sice registr, ve kterém jsou uvedeni pachatele dopravních přestupků. Kromě toho vedeme také centrální registr vozidel, to znamená všechna vozidla, která musí mít poznávací značku a, a schválení k provozu jsou u nás e, vedena. Abyste e, si dokázali představit, o čem mluvíme, tak je jich nějakých 60 milionů. Vedle toho Mm, vzhledem k tomu, že jsme centrální poskytovatel, jsme, jsme poskyt, nebo vedle toho jsme centrální poskytovatel informací o vozidlech, tak eh, vedeme také statistiky a zveřejňujeme je. V tom, co nás dnes zajímá, samozřejmě eh, zmíním, že eh, zde máme oddělení pro techniku vozidel, kdy homologujeme celá vozidla anebo eh, samostatné technické jednotky. Abyste si udělali představu, minulý rok jsme eh, provedli asi 20 tisíc homologací. Často to eh, bylo, bylo, na, bylo návazné schválení téhož také řešíme stažení z trhu a, a ta oznámení na a, ohledně bezpečnosti, no, problémů s bezpečností již e, uvedené techniky do provozu. Tolik ke mně a k našemu spolkovému úřadu. Děkuji a nyní dostává slovo pan Šulte. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, e, vážení poslanci, e, Řada z vás eh, už asi slyšela slovo TÜV, ale každopádně eh, stručně eh, představím, oč se jedná. Jak už bylo řečeno, já se jmenuji Michael Schult a vedu v TÜV Nord Mobilitet. U nás máme přes 10 tisíc zaměstnanců a jsme jedním z největších eh, zkušebních úřadů. Jsme neutrální a nezávislí. Náš koncern má hlavní sídlo v Hanoveru a působí přes, eh, ve více než 70 zemích v oblasti průmyslu, eh, služeb mobility v vesmíru a, mobil, a tak dále. Už eh, existujeme 140 eh, eh, let a naší hlavní vlajkovou značkou je neutralita a mobilita a spolehlivost. V roce 2015 jsme měli obrat 320 milionů eur. Naše hlavní činnosti v této oblasti, o které se dnes bavíme, je Eh, tedy přeskum a hodnocení eh, vozidel v roce 2015 eh, jsem v Německu proběhlo 2,9 státních technických kontrol vozidel, která jsou v provozu k zajištění bezpečnosti. Kromě toho TIF Nord Mobilitet po celé Evropě nebo celé evropsky je na špičce, pokud jde o, o technické sledování vozidel a týká se tedy o emise, spotřebu, funkční bezpečnost dopravních systémů a také síťových systémů. TIF Mobilitet jako technická služba také zarušuje, zaručuje to zákonem předepsané eh, mm, měření mm, emisí a dalších parametrů vozidel v rámci homologačního procesu. Technické služby TIF Nord eh, jsou eh, schvalovány KBA a také nizozemským úřadem RDV. A v návaznosti na to TIF Nord Mobilitet je také registrován eh, v, eh, u Evropské komise a u sekretariátu OSN. Tolik eh, tedy k oblasti naší činnosti. Děkuji. Děkuji za stručné představení a myslím, že tady bude celá řada otázek a nejdříve tedy oba vás provoduje pan Zalba. Děkuji. Děkujeme také, jak říkala paní předsedkyně, za vaši stručnost. To je také velmi důležité. V jedné ze svých odpovědí, která se týká toho, proč někteří výrobci za určitých teplot vypínají filtry na emise, tam bylo řečeno, že jsou to průmyslová tajemství a tím pádem nemusí být zveřejňována. To je ovšem vyšetřovací výbor, takže mě by zajímalo, zde nám můžete dát více informací o tomto tvrzení. Děkuji. Pane Zalbo, můžete říci, komu je určena vaše otázka oběma? Dobře. Já si myslím, že je důležité, aby věděli, na koho se obracíte. Na oba. Vielen Dank. Děkuji. ty jednotlivé eh, součásti eh, uvnitř motoru i eh, zapojené za motorem, to znamená zpracování výfukových plynů v různých formách podle daného stavu technického rozvoje, jsou obecně známé a jejich způsob působení také. Obecně známý není, a to patří k obchodním a provozním tajemstvím každého výrobce, jak Eh, jsou ty systémy eh, zavedeny. Teď tady hovořím o systému odvodu výchovových plynů. Ať už u motoru nebo dál, vzdále od motoru. Ať už o, o částicovém filtru eh, pro diesel nebo tady u u oxidu dusíku, tady se tomu se říká a, no, filtru, filtr NOx, anebo také systémy SCR, kde se tedy vstřikuje další eh, látka. Takže data k těmto systémům nejsou známa. To je know-how eh, každého eh, výrobce a proto a to tady patří k těm já, a víceméně souhlasím s tím, co říká pan Zinke. Tady jde o to eh, nastavení eh, jednotlivých eh, těch systémů. To je právě součástí těch, tedy obchodního tajemství a to není známo. Děkuji. Ještě jedna otázka pro oba. Italské ministerstvo nám včera řeklo, že ty rozdíly, které existují mezi emisemi je možno ospravedlnit snahou chránit motor. Považujete to za rozumné? Tak eh, není na mě, abych eh, já eh, hodnotil vyjádření jiných. Obecně mohu zároveň uvést, že u e, celkového e, toho konceptu e, odpojovacích zařízení, tak jak jste uvedla. tam posuzujeme, jestli to odpojovací zařízení je spuštěno přípustně nebo nepřípustně podle legislativy. A tam může dojít k odlišnému výkladu právě toho, co je přípustné a co je nepřípustné. Odpověď na vaši otázku eh, se mi těžko formuluje, protože neznám eh, úplně eh, to pozadí, takže nevím, jak to vyhodnotit. Ale opravdu je to tak, že uvnitř motoru, tak pokud jde o úpravu výfukových plynů, jsou tady určité střety zájmu. A já to tedy tak vidím, v tu vaši otázku. A tady je třeba podrobně hodnotit každý jednotlivý případ, abychom viděli, jaká interakce eh, mezi jednotlivými eh, součástmi eh, systému je. Protože to je třeba posuzovat individuálně, nelze o tom hovořit obecně. Je třeba vždycky podrobně hledět na to, jaké dané souvislosti v tom případě jsou a potom se lze k ním vyjádřit. Pan Herbrandy. Uh, Děkuji. Děkuji. Já bych se chtěl zaměřit na studii Německého spolkového úřadu pro silniční provoz, která byla eh, zveřejněna tento rok. Eh, obracím se na pana eh, Zinkeho. Ty výsledky byly opravdu devastující. Emise byly mnohokrát vyšší než eh, podle původních testů NEDC. 490 mg na kilometr, což je asi třikrát tolik než eh, těžký, těžké nákladní vozidlo Euro 6. To je drsné. To pro vás asi nebylo nic nového. To je moje otázka nejspíš jste měli už nějaká podezření, že auta eh, mají mnohem více emisí na silnicích než během těch cyklů testovacích. Ty testy, které byly zveřejněny v dubnu eh, tohoto roku, eh, Měli jste představy o podobných výsledcích před uh, 2015? Děkuji za tuto otázku předem jsme se museli zaměřit na to, co očekávali evropské harmonizované eh, předpisy o eh, technických kontrolách. Takže řídili jsme se tedy těmi předpisy a eh, samozřejmě je trefné také už um, nějakou dobu um, v odborné, eh, odborná veřejnost si uvědomila uh, určitou, um, určité rozdíly v těch emisích. Je tedy možné, či uvědomili jsme si, že je možné, že se mohou emise lišit v testu cyklu a v provozu. Teď jde samozřejmě o to, abychom zabránili ehm, těmto eh, rozdílům, abychom se přiblížili realitě eh, a také, abychom eh, poskytli transparentnost. Tady jde samozřejmě o e, několika, několika leté vyvíjení takzvaných RDE. Já se omlouvám, že vás přerušuji, ale v tom šetření z Dubna jste okopírovali e, v podstatě ty testy NEDC pouze na silnici, tak abych, e, abyste nemuseli um, uznat nebo um, oduznat ty laboratorní testy. Ehm, ale kromě homologace vaší povinností je i šetřit, zda výrobci automobilů nepodvádějí během testů a o to přeci jde. I od začátku toho nařízení, které bylo schváleno v roce 2007. Tady přeci jde o to, abyste e, nalezli, zda tam nejsou nějaká odpojovací zařízení. A řekněme, nalezli jste ta odpojovací zařízení, udělali jste tyto typy testů, aniž byste pouze jenom kopírovali NEDC na silnici. Dělali jste tyhle ty typy testů před zářím roku 2015? My jsme se vůbec dostali do situace, kdy jsme byli schopni provádět tyto dodatečné testy eh, na základě toho, že jsme věděli, že některé aplikace výrobců by mohly být nespolehlivé. A věděli jsme tedy, v jakém technickém spektru se pohybujeme, to znamená čas, rychlost. A teď samozřejmě eh, velmi specificky můžeme vytvářet eh, testovací podmínky, které nám umožní zjistit, zda ty aplikace eh, právě E, na NEDC byly nastaveny nebo e, nikoli. Já se omlouvám, že vás zase přerušuji, ale to bylo prostě všechno potom září 2015. Ale už několik let předtím jste si přeci byli vědomi toho, že máte tam rostoucí rozdíly. E, takže podnikali jste tyto typy testů už předtím, tak abyste zjistili, zda tam jsou odpojovací zařízení nebo nějaké jiné triky, Eh, které si tam eh, výrobci automobilů dají, aby prostě podváděli v tom testu. Dělali jste něco před rokem, eh, před tím zářím 2015 a pokud nikoli, proč ne? Já jsem se jasně vyjádřil tehdy v září 2015, že jsem neměl povědomí o tom ani žádné indicie o tom, že by v automobilovém průmyslu byla tato nespolehlivá odpojovací zařízení, tak jako se potom ukázalo, že to používal Volkswagen. Takže tak to asi odpovídám vaši eh, neměli jsme prostě žádné indicie. Takže pokud by nedošlo k tomu průšvihu, vůbec byste si to neuvědomili. Není přece vaším úkolem jako homologačního orgánu, aby prostě e, si uvědomili, že tam jsou nějaké diskrepance, které stále rostou. Není vaší povinností také ze zákona, abyste dělali e, to, co jste udělali až potom září 2015? úkol Úřadu pro silniční provoz spolu s homologačním úřadem je řídit se harmonizovanými právními předpisy EU, a tím je to samozřejmě také limitováno. Omezovalo se to tenkrát na NEDC. Samozřejmě pokud máme nějaké indicie, které jsme ovšem neměli, že dochází k nějakým podvodným záměrům, tak teprve poté mohu začít podnikat další kroky. A ještě upozorňuji na to, že, že máme i testy. Měli jsme pět testů, které proběhly na silnici. Kromě toho máme také takzvané PEMS, to jsou měřící systémy eh, pro emise a tyto systémy to platí pro oblast M1, to znamená osobních vozidel, a to je vlastně období eh, dvou až tří let, než to dostane na trh a mm, tohle to prostě předtím neexistovalo. Takže ani nebyly možné testy toho, co se vlastně tady děje v realitě. Mm. A pokud já vím, není to ani tak, že EPAV něco zjistila. Tam to nakonec byl také sám výrobce, který přiznal to, co už je tedy všeobecně známo. Děkuji. Já chci navázat na to, na co se ptal kolega. Vy jste říkal, že před eh, zářím 2015 nevěděli nic o žádném nelegálním odpojovacím zařízení. Já to položím jinak, tu otázku. Nebudu se ptát na nelegální zařízení, ale byli jste si vědomi toho, že je zde velký rozdíl mezi emisemi, které naměříte při testech v laboratoři a emisemi na silnicích. Nehovořím o ničem nelegálním. Byli jste si vědomi toho velkého rozdílu ve výsledcích před zářím 2015? noch nicht mal in meiner jetzigen Funktion, sondern als ganz normal ne eh, ve své eh, stávající funkci, ale i jako eh, běžný účastník silničního provozu jsem viděl, že podle toho, jak s autem jezdím, vznikají velmi odlišné emise. Tak pokud můžu, tak pokud jste tohleto věděl jako řidič nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, Upozornil jste někoho eh, na to, že by se něco mělo změnilo, nebo eh, jste se prostě díval mm, na ta pravidla, sledovali je, věděl jste, že nedávají moc smysl a prostě jste je eh, ignoroval? Nebo jste se pokoušel napsat komisi, navrhnout vládě, parlamentu něco? Co, co, co jste dělal s tímto mm, poznatkem? Jako nadřízený úřad, jak už jsem říkal, pro eh, provoz a digitální infrastrukturu, naší první úlohou je opravdu zákony, ty, jak jsou eh, dnes tedy, eh, tedy uplatňovat velmi přísně. Takže pochopil jsem to tak, že máte svůj úkol, dělali jste svůj úkol a nesnažili jste se dívat se na, na rámec a něco změnit. To je, to je v pořádku. Nebo respektive není to v pořádku, ale chápu to. E, další otázka. Mohl byste eh, nám eh, vysvětlit vztah mezi homologací, kterou uděláte v KBA a TIF Nord? Kdo odpovídá za co a kdo dělá ten test? Má KBA své vlastní laboratoře nebo máte jenom lidi, kteří podepisují a razítkují a někdo jiný dělá tu práci? Kdo nese odpovědnost a kdo dělá práci? Entschuldigung. Das ist tak homologační řízení je nastaveno tak, že výrobce, který eh, chce eh, uvést do provozu nějaký systém nebo celé vozidlo, provede vývoj, popíše ho a u těch konkrétních eh, technických pokud je o to konkrétní splnění technických evropských a mezinárodních norm tak to se potom eh, tady to testuje a potom u nás v KFA je pověřený člověk, společně, který, eh, který pověří nějakou technickou eh, službu a prověří to. Tato technická služba, a pan Šulte už to říkal, je jmenována naším úřadem. Akreditována. pokud jde o vzhledem k jejich kvalitě a odborné eh, znalosti. A také jsou pravidelně, eh, je, je pravidelně eh, tedy auditována. Pokud ten výrobce se na nás obrátí se svými vlastními závěry a s výsledky o takovéto technické služby, my ty podklady přeskoumáme obsahově. A potom pokud si myslíme, že technické předpisy eh, dané vozidlo eh, splňuje, eh, schválíme nebo udělíme toto homologaci, která platí pro celou Evropu. Tak buď je to moje hlava, nebo německá, nebo nerozumí Němčiny. Kdo nese odpovědnost? KBA nebo TIF Nord za vozidlo, které dostane tu homologaci? tu odpovědnost eh, nese Národní úřad. Takže u nás je to KFA. Ale vy jako úřad, eh, který má odpovědnost a, a, odpo- a moc, máte v svůj vlastní eh, laboratoř nebo to dáváte někomu jinému jenom? Doposud vlastní úřad, nevlastní úřad žádné přeskumné eh, zařízení. To znamená, že ty kontroly provádějí vnější technické, externí technické služby nebo v, eh, buď na žádost eh, výrobce, nebo na žádost náši. Jak už jsem říkal v té zprávě vyšetřovací komise, je uvedeno, že ty technické služby, které nám jsou k dispozici, byly v tom daném případě poptány námi. Rád velmi stručně. Bych eh, plně odpověděl na vaši otázku. Neexistuje tady žádný, eh, žádné propojení organizační nebo podnikatelské mezi KFA a naším podnikem TIF. To je jedinečné řešení, které máme ve Spolkové eh, republice v oproti jiným eh, členským státům, kde ta technická služba a homologační eh, orgány jsou často v rámci jedné instituce. To v Německu nemáme. My opravdu máme princip třetí eh, strany. Máme tady žadatele, technickou službu, která docela jasně je definována, již postavení je jasně definováno předpisy, co ta technická služba tedy dělá a co nedělá. A potom tady máme tu homologační homologační orgán a ten potom řekne, co je třeba. Pan Ertuk. Vážený pane Zinke a Šulte, já mám několik otázek. Nejdříve k otázce, jestli znáte rozsudek eh, druhého civilního soudu eh, Krefe z roku 2016. Takhle ne. Tady šlo věcně o, o to, že jeden eh, zákazník Audi chtěl vrátit eh, své Audi a dostal eh, za pravdu. A KBA řeklo na stránce 13 tady, že homologace proběhla tak, že KBA selhala, protože neod, nerozpoznala manipulovaný software. Ani později KBA nepřijala kroky, protože a tak dále. A co k tomu řeknete? Jako není, není eh, na mě, abych eh, komentoval rozsudky. Ať už eh, v jakékoliv podobě. Znám ale jiné rozsudky z Německa které to takhle eh, nepotvrzují. Tam šlo o to, že eh, musíme rozpoznat podle eh, zákonných zkušebních metod. A to vůbec nebylo možné. No to, my všichni víme. Ale ještě když se vrátím k tomu, co se stalo v minulosti byl tady bývalý eh, průmyslový komisař pan Tajany a, a ten eh, říkal, že v červenci eh, roku 2012 rozeslal dopis všem příslušným ministrům odpovědným za dozor nad trhem a požádal o posílení dohledu nad trhem. Tehdy to šlo německému ministerovi Resslerovi. Dostali jste vy takovýhle dopis? Přeposlali vám to? O tom já nevím. Nespomínám si nespomínám se. Takže vy ani nedostanete eh, dopis eh, komisaře pro průmysl, eh, vy jako předseda úřadu. Já se dobrou nespomínám. Alespoň. To už je dost tragické. Tak to se musíme zeptat pana Dobrinta, proč vaše ministerstvo vůbec tady vás nezapojovalo. Potom v roce 2008 Předložil jste koncept pro eh, přeskum eh, vozidel. A tento koncept eh, byl tedy na základě na základě toho jste měli pořádat nějakou debatu s účastí KBA, Byla taková debata? Ne. Nevím o ním. No tak co jsem se měl ptal? Vy jste jako příslušný úřad po dlouhá léta očividně nebyli zapojeni. Je to tak? Tak to já nemůžu potvrdit. Eh, na základě těch otázek, které mi říkáte, eh, já prostě vám můžu říct, že o něčem takovém nevím. Tak se musíme zeptat pana ministra. Proč vás jako příslušný úřad, eh, proč vy jako příslušný úřad o ničem nevíte? Podle článku 13 Eh, příslušného nařízení byly někdy, eh, tedy 715, nařízení 715, byly někdy uloženy sankce v Německu? Já to zhruba znám, eh, podrobně to neznám, bohužel. Tady jde o ty výjimky, kterými se obhajují koncerny. Ještě když se k tomu vrátím, byly někdy sankce? protože u jednoho známého německého výrobce aut se eh, ukázalo, že nepostupoval správně. Byly někdy v Německu nějaké sankce podle tohoto? A před tím případem, o kterém jste hovořil, ne. A potom, v rámci tohoto eh, případu, když k němu došlo, ten nejde jenom evropské harmonizované právo, ale máme také národní správní právo, a u toho výrobce, o kterém jste hovořil, jsme velmi eh, rychle, už v polovině října minulého roku jsme eh, přijali opatření oproti němu, kdy eh, jsme tedy se vyjádřili tak, že jsme zakázali uvádět do provozu taková vozidla. Takže říkáte, že nebyly sankce. Protože zvenku to vypadá, že že se dělají nepravosti, člověk načapán, ale nemusí se ničeho bát. Stačí, když už se to nebude dít dál. Pokud je o působení, tak eh, si eh, myslím, že to je samo o sobě eh, sankce. Když se výrobci řekne, že už nezměněné produkty nemůže dále uvádět na trh. A že nakonec Eh, taky tady eh, hrozí s eh, tažení povolení. To já si myslím, že už má samo o sobě sankční charakter. Já to osobně nepovažuji za sankci. To je jenom krok do budoucna. Takže, každopádně děkuji za odpovědi. Pan Henko. Dobré dopoledne, děkuji, že jste mezi nás přišli. Už jste eh, poukázal na to, že nedostatek eh, jasného určení byl eh, vlastně jedním z důvodů, proč výrobci předkládali různé interpretace. Tak vy tady asi hovoříte o nedostatečné jasnosti předpisů, ale nejspíš jste neměl na mysli Volkswagen. Pane Henkel, Volkswagen je unikátní případ, kdy vlastně opravdu došlo k jasnému porušení zákona. A právně je to tedy tak, že samozřejmě vždy je jednodušší eh, vynášet rozsudek, pokud eh, normy jsou absolutně jasné je to trošku náročnější, pokud máme nějaké eh, možnosti výkladu a podobně. Já jsem prostě jenom chtěl do zápisu tady jasně říci, že jste říkal, že eh, chybí jasné určení a že vlastně to vedlo k tomu, že i tehdejší eh, průmyslový komisař Verheugen odpověděl stejně jako vy, že Kdyby tahle ta směrnice byla znovu eh, eh, vlastně vydána, tak by ji zjasnil, udělal by jasnější některé předpisy, tak aby nedávali prostor eh, těmto různým interpretacím, různým výkladům. Tady ani nehovořím o Volkswagenu, ale i o jiných ehm, rozdílných interpretacích. Ještě mám další otázku. Včera změnili zástupce Fiatu a z toho vyplynulo, že oni vyvinuli systém, který pro, po asi 22 minutách eh, tam se aktivuje odpojovací zařízení a my ale víme, že ten testovací cyklus co si myslíte o této metodě? Je to zase nedostatečné, eh, nedostatečná jistota, nedostatečné určení? A nebo už se blížíme něčemu podobného, jako, jako byla manipulace ze strany Volkswagenu? K tomu bych řekl, že u toho postupu, který eh, popisujete, to je ještě stále běžící eh, postup, to ještě ani nebylo ukončeno. A řekl bych k tomu asi tolik, že jsme měli indicie o tom, že e, tedy je potřeba se na e, tyto věci trošku zaměřit. A to, co citujete, tam jsme si to přeskoumali a zjistili jsme, že asi po 22 minutách se e, drasticky snižuje recyklace, recirkulace výfukových plynů a také čistící cykly a Dochází tam tedy k mm, vlastně takové fyzicko-chemické reakci ve filtru, který samozřejmě je potřeba po nějaké době vyčistit. A tady vlastně tyto cykly byly jaksi eh, velmi eh, a mm, z ničeho nic ukončeny. A to je samozřejmě problematické, protože to vede k tomu, že se zvyšují oxidy dusíku, které jsou vypouštěny do atmosféry. V pořádku. Teď jsme tedy slyšeli, že Italové, italské úřady se mm, také trošku eh, zdráhají eh, obdržet eh, jaksi více informací od Fiatu. Jak si to vysvětlete vy? My zodpovídáme tedy za homologaci v Německu a to, jaké máme znalosti, ehm, vede k tomu, že samozřejmě jsme se obrátili na italské kolegy, kteří zase zodpovídají za homologaci v Itálii, za eh, eh, automobily, které se vyrábí v Itálii. Obrátili jsme se s nimi tedy, eh, obrátili jsme se na ně tedy s žádostí, aby se této záležitosti věnovali po potom vyšetřovacím procesu, kde vlastně do toho vstoupila i Evropská komise a vyžadovali jsme tedy vyjasnění eh, této situace. Ale je to ještě proces, který nebyl uzavřen. Pan Gerbrandy, prosím. Děkuji, paní uh, předsedkyně. Při uh, tom, co říkal pan Zinke, Mám ještě jednu další otázku. Tady opravdu jde o to, eh, eh, já jsem tady pořád, ale je to jiný jazyk. Tady jde o to, co jsou eh, samozřejmě vaše zákonné úkoly. Samozřejmě homologace probíhá na základě testu NEDC. Nicméně odpojovací zařízení z definice mají právě vlastnost během toho testu zajistit nízké emise a mimo test No, můžou připustit vyšší eh, emise. Není vaším úkolem eh, také uplatňovat článek pět nařízení, kde jde o abnormální užití a o eh, zákaz použití odpojovacích zařízení zkoumat, jestli mimo test NEDC jsou ty věci v pořádku. Není to právě vaše zákona povinnost tohle? Jakmile bychom si toho byli vědomi, tady zdůrazňuji kondicionál, eh, jak bychom eh, by tedy eh, objevili jakékoliv indicie o těchto problémech. Teď už vlastně odlížím od toho, jestli je to přípustné či nepřípustné, ale jde tady o ty indicie tak v té, pří, v té chvíli bychom se tomu mohli věnovat, ale prostě tyto indicie jsme neměli. Ale zeptám se ještě jednou. Je tam zvláštní článek, článek 5.1, abnormální použití a zákaz a u dvojky je e, zákaz použití odpojovacích zařízení. Tam je to explicitně, tam e, zákonodárce věděl o možném použití této metody. Tam je to schválně záměrně. A vy jste říkal, vy jste o tom nevěděli žádné indicie. Takže kdo to měl kontrolovat? Existuje nějaký veřejný orgán, e, který měl kontrolovat výrobce v této oblasti, když to nejste vy? Doch, wenn, wenn wir Indizien gehabt hätten, kdybychom bývali byli měli ty indicie, tak bychom se tomu bývali byli věnovali. A ten případ FCA e, uvádím, protože tam indicie byly, věnovali jsme se tomu, přeskoumali jsme to, specificky jsme se zaměřili na odpojovací zařízení, a tam to bylo tedy při, eh, při nejmenším myslitelné, že tam vlastně eh, je, řekněme, že je také eh, mm, velký počet možných odpojovacích zařízení. A vy jste samozřejmě správně citoval tu normu, ten zákon. Tam se hovoří tedy o užití v běžném provozu. A samozřejmě výklad tohoto pojmu, tady už se zase dostáváme k, té, k těm výkladům, protože výklad tohoto pojmu je poměrně široký. Já se omlouvám, že vás eh, znovu přerušuji. Když eh, jdete po ulici a zeptáte se, co to je eh, abnormální použití, je to v laboratoři nebo na silnici, tak dokážu si představit, jak odpovíte, ale nepuším se do této debaty. Potom eh, k další otázce eh, výsledky těch testů z letošního dubna. Eh, Zamluval, zamýšleli jste si nad tím, jestli homologace, které jste provedli na základě těchto testů dříve, jestli je zrušíte? Při, výbra, při výběru vozidel, která byla z naší strany přeskoumána, jsme si vybrali tedy víceméně reprezentativní vzorek toho, co e, máme na německém trhu. E, kategorie Euro 5, Euro 6 a Částečně to tedy byla naše e, zodpovědnost, co se týče homologace. V jiných případech to ale byly i jiné země, které schvalovaly tyto typy. Nebo také jiné homologační orgány. Tam kde jsme byli my homologačním úřadem, jsme vedli intenzivní diskuse se všemi eh, příslušnými výrobci a v několika případech jsme ty automobily také rekategorizovali a vedli jsme zase rozhovory s výrobci o tom, že vyžadujeme zlepšení. To je ten cíl. Jde o zlepšení environmentálních podmínek, jasné snížení, jasnou redukci emisí ale eh, omlouvám se, eh, souhlasíte s tím, eh, že ty homologace, za které jste byli odpovědní, u kterých se později ukázalo, že jste je vydali neoprávněně, že to je vážné, že nikde jste to neměli homologovat, Nebyl by to důvod pro to, abyste okamžitě stáhli tu homologaci? Já si dokážu představit, že dáte čas výrobcům nějakou dobu, ale mně se to zdá jako logický důsledek když jste vydali neoprávněně homologaci, že ji stáhnete. Das wäre auch durchaus äh, eine der mm, to by samozřejmě patřilo k těm opatřením, která jsou možná, typ sankcí a podobně. Samozřejmě, tam, kde došlo k použití těchto odpojovacích zařízení, eh, došlo k eh, jasnému vlivu na typ homologace, který byl udělen. Ale, ale vy jste prostě neuvažovali o tom, že byste stáhli homologaci. To je ta otázka. V případě Volkswagenu jsme eh, tamnější homologaci ehm, doplnili eh, poznámkou, takovou, ehm, takovým eh, dalším schválením, v tom smyslu, že tyto nespolehlivé softwary se musí vyměnit, změnit a že takovéto automobily nemohou jít na trh v tomto stavu a ve finále Tedy eh, použitím nového regulovaného softwaru, který byl v souladu s evropskými předpisy, už se vlastně naplňuje požadavek mm, toho, že ty emise jsou jasně sníženy a že můžeme dostat eh, evropským předpisům i co se týče tedy shody. Já, eh, guten Tag, Herr Zinke, Herr Schulte. Děkuji, pane Zinke i pane Schulte. Dobrý den. Já mám ještě eh, zásadní otázky k eh, těm testům. V rozhovoru eh, pro Flensburg Tageblatt v 2015 Stefan Cinke říkal, že testy na, v provozu jsou nerealistické, protože ty informace nelze získat. Zároveň se to v USA testovalo, a tam to proběhlo úplně jinak a ukázalo se také od Umel Hilfe, že tady něco nesedí. Ale vy prostě toto tvíte a teď říkáte, ne, my to děláme úplně jinak, my jsme si pořídili eh, dvě mobilní měřící jednotky a prostě eh, bude mít jinou cestu. Proč jste tak dlouho trvali eh, na tom stanovisku, že nejsou žádné standardizované informace, že u laboratorních testů je to vhodnější a testování na silnici není vhodné. Jak si to mám vysvětlovat? A jak to, že teď jste změnili eh, stanovisko? Když na to jinde přišli, mm, a tady ne. Wir haben in den Vereinigten Staaten haben wir ve eh, Spojených státech je jiný právní systém a jiné předpisy, pokud jde o eh, výfukové plyny proto také eh, tam jsou jiné podmínky, pokud jde o motorovou techniku. Bez ohledu na to, já jsem do posud eh, v minulosti eh, pokud jde o to objektivní zkušební řízení, nenarazil tedy a, tak, abychom dos, dosáhli opakovatelných výsledků. U PEMS, a to platí i pro PEMS, u RDE jsou ty podmínky. To doposud nebylo. A ty texty, které, testy, které provádím na silnici, to je jedna z systémových eh, eh, prostě podmínek, že tam prostě vlhkost vzduchu, teplota, které, to, to jsou věci, které zásadně ovlivňují výsledky a to se venku pořád mění. Neustále. A potom je eh, těžké srovnávat eh, ty výsledky. Tak, abych měl eh, prostě klimatické podmínky opakovatelné. To je podmínka. Dobře, já eh, zůstanu v kontextu těch testů. Podle nařízení 750 eh, 2007 eh, Existuje právo, máte právo provádět náhodné kontroly v provozu. Kolik kontrol jste jich provedli od roku 2007? S jakými výsledky? A pokud žádné, kdo kromě vás, například v Německu, měl zjistit, že dochází k podvodům? jako v případě eh, Volkswagen. Kdybychom eh, měli jenom nějaké náznaky, indicie, podezření, tak bychom potom šli. Tak jako jsme to udělali eh, po září minulého roku a budeme to dělat v budoucnosti. Pokud něco poukazuje na to, že něco není v naprostém pořádku, tak samozřejmě v takových případech bychom bývali šetřili. Takže jenom když dostanete nějaký podnět, děláte kontrolu. Takže když nedostáváte žádný podnět, žádný náznak, tak uh, ta, tu možnost provádět náhodné kontroly uh, nevyužíváte. To schvalovací řízení TIF se vyznačuje tím, že pro výrovce i pro homologační úřad následně existuje eh, dohledová povinnost, preventivní povinnost. V rámci takzvaného eh, měření COP, to znamená Conformity of Production, to znamená, tedy eh, musí výrobce do, dokazovat, že eh, ty jeho dále vyráběné výrobky odpovídají stejně jako u toho homologačního testu. To platí pro nové modely i pro starší modely. Čili eh, oni ty výsledky eh, potom předkládají eh, homologačnímu orgánu, tento přeskoumává a v daném případě případně provádí vlastní měření. My jsme pravidelně u těch velkých výrobců si nechali ve své nepřítomnosti tedy toto provádět pro výrobce je tady také povinnost eh, provádět takzvané in-use compliance. To znamená, že i u vozidel, která už jsou dlouho na trhu, a ověřovat eh, působení systému a prvků, eh, které jsou relevantní pro homologaci. I tato povinnost je sledována. Čili je tady systém, který kromě homologačního řízení mm, ověřuje tedy eh, ty parametry, které vedou k eh, udělení homologace i později. Děkuji. Normálně paní Rebecca Harms by se eh, ptala na zazelené, ale někde uvízla a požádala tedy pana Ertuga, aby položil otázky za zelené. Jenom technickou procedurální poznámku. Bohužel je škoda, že kolegyně uvízla. My tady uh, řada uh, máme, uh, máme své povinnosti, tak prostě přeskoč mi a uh, jdeme dál, protože proč jinak? Proč si předávat ty otázky? Pane Karenči, to je velmi těžké. Já vím, že jsou tady jiné výbory, já jsem si toho vědomí, vědomá ale eh, zelení je prostě malá frakce. Není tady nikdo místo paní Harms. Nevidím eh, za problém, aby kolega z jiné politické frakce převzal ty otázky zelených. Proč by to měl být problém? Máme čas. My vůbec tady nespěcháme. Proč by to byl problém, pane Karinči? Jsme vyšetřovací výbor, pracujeme jako tým. Můžeme eh, si navzájem přebírat otázky. Já jsem velice flexibilní na tyto otázky, i vzhledem k vaší frakci. Vy jste také vzal otázky vašeho zpravodaje, i když to je jiný e, časový slot. Ale pokud eh, z toho chcete dělat velkou, velký problém, tak to necháme tak, jak to je, ale je to opravdu nešťastné, že bychom nemohli pracovat takto. Já myslím, že ve vyšetřovacím výboru nejde jen o politické frakce, jde o to, abychom pracovali společně. A když máme čas, tak proč ne? Kdybychom měli časový problém, tak bych to samozřejmě nedovolila. Já se vždycky držím časového limitu. Vy z toho děláte velký problém? Tak to neuděláme, budeme o tom diskutovat na koordinátorech, ale tím končí flexibilita kvůli těm, kteří jsou někde v zácpě a tak dále. Máme nabitý program, ale to mají všichni tento týden. Já se omlouvám, já jsem vás nechtěl rozčilit. Já nejsem rozčilená. Není problém, když někdo ze zelených nemůže, tak si myslím, že je důležité, abychom měli tu otázku. Ale je to jednodušší v rámci skupiny musíme také respektovat ty malé frakce, které mají problémy tento týden. Ale dobře, necháme to tak. Je to podle mě velmi nešťastné. Ok, grazie. Děkuji. Já se vrátím k těm podmínkám skutečného použití nařízení. 715 roku 2007 počítá s tím, že by se měly dodržovat eh, limity za reálných podmínek, podmínek reálného provozu. Má otázka se týká především eh, definování opatření, o které byl požádán Volkswagen, o ty zásahy do modelů, kterých se to týká, které třeba tedy upravit. Počítá se s tím, že musí dodržovat eh, tyto limity za reálných podmínek, anebo jenom v laboratořích, aby teda prošly těmi testy. Wesentliche, wesentliche Inhalte zásadní obsah tohoto textu, eh, které tady platí i pro mm, motory eh, Volkswagenu. Vlastně tam se ukazuje prohlášení, že toto mm, odpojovací zařízení se nemá zabudovávat. A co vlastně tedy máme pro zabránění tomu, aby tam tato odpojovací zařízení nebyla? Tady v podstatě jde o jasné strategie pro nakládání s výfukovými plyny. Potom také, co se týče o e, jasnou strategii, která byla stanovena pro ty e, doplňkové výfukové plny, proběhly testy, jak před e, tím softwarem, tak poté. Máme tedy různé testy NEFZ, e, to je tedy ve městě a potom máme také mimoměstský e, podíl. E, to se tedy všechno testuje a potom máme tedy ještě různé testy prostřednictvím PEMS, které probíhají na silnici, na cestě a pak se to porovnává. A ještě úplně nad rámec toho, jsou ještě běžné homologační testy, které tedy testují eh, CO2, výkon a tak dále. Děkuji. Takže jste mě potvrdil, že je to za reálného provozu. Druhá otázka se týká toho, co se odehrálo v minulých měsících a informovala o tom média ohledně těch obvinění vůči italským úřadům, že u Fiatu Cinquecento byly identifikovány tato odpojovací zařízení. Co vás vede k tomu, že modulace systému EGR není vedena snahou chránit motor, jak nám včera potvrdili italské úřady. Je podle vás uvěřitelné to vysvětlení, že kdyby tam nebyl zásah do systému EGR, že by to mohlo dokonce ohrozit bezpečnost. Včera zde zaznělo, že ten systém by mohl být postižen tím, že by se na ně usazoval, na, nich, na něm vytvářely usazeniny uhlíku. Můžete nám to trochu lépe vysvětlit? Um Prosím o porozumění, pokud nezacházím do detailů o eh, tedy mm, technických eh, věcech, protože eh, tady toto řízení ještě nebylo ukončeno. Já tedy eh, tyto detaily rozebírat nemohu. Dnes jsem vám vylíčil, co úřad KBA nalezl na základě indicí a následných přeskumů a jaké závěry jsme z toho vyvodili v tom smyslu, že jsme se obrátili na italské orgány, Mm, také jsem vylíčil, že nyní se nacházíme v takovém vyšetřujícím eh, procesu společně s Evropskou komisí. Můžu ještě jednu poslední otázku. Podle italské zprávy všechny vozy skupiny Fiat eh, produkují mnohem více NOx eh, za tepla při zahřátém motoru. Je to podle vás normální? že když je start za tepla, že ty emise NOx jsou mnohem vyšší? A pokud ano, tak kvůli čemu myslíte, že to tak je? Já se vyhnu eh, výrazu normální, ale eh, Technicky je možné, aby došlo k nějakým odchylkám mezi tím, kdy proběhne test za studena a za tepla. Mm, protože ten test NFZ eh, za studena je typický tím, že tam jsou určité eh, podmínky. To znamená, eh, vozidlo je tedy nejprve, eh, eh, má nejprve provoz zastudená, potom teprve dojde tedy, řekněme, za k chlazení to trvá asi 36 hodin a vlastně všechny eh, ty systémy, které čistí, mm, které čistí výfukové plyny, se tedy tam usadí a Tohle to všechno je jasně definováno a předem stanoveno. U toho teplého eh, případu nemáme tyhle ty eh, předchozí podmínky a to tedy eh, může mít dopad na chování motoru, co se týče výfukových plynů, takže proto tam může dojít k odchylce mezi výsledku za studena a za tepla. Děkuji, pan Gezeke. Eh, eh, děkuji, paní předsedkyně. Eh, pánové, děkuji, že jste mezi nás přišli odpovídat na naše otázky. Pane Zinke, já jsem to pochopil tak, že vy jako zaměstnanec vlastně můžete samozřejmě jenom omezeně odpovídat na některé otázky. My jsme včera tedy hovořili o případě Fiat a v tom testovacím cyklu 20 minut Eh, je to vlastně jiné, protože vlastně tam dochází k odpojení po 22 minutách. Takže eh, i vy zaznamenal jste někdy eh, takovéto drastické snížení ehm, nakládání s výfukovými plyny a po jak dlouhé době? Um já vás žádám o pochopení. Osobně já to nevím, nějak drasticky. Já vím jenom jedno. Velmi drasticky. Je to velmi eh, znatelné. Když eh, tedy eh, sledujete ten pokles účinnosti, tak tam máte určitou plochou nebo strmou křivku. V tom případě, o kterém jste hovořil, tak bych očekával spíše velmi velký převis nebo dokonce, který eh, tedy eh, pravděpodobně nastává v realitě. Takže to procentní eh, čísla asi nedostanu, to chápu, ale potom mám otázku na pana Šulteho. Jste tady technicky vzdělaný. I další kolegové argumentovali, že to, ta drastická, to drastické omezení úpravy emisí má sníž, sloužit eh, ochraně motoru. Myslíte si, že to je možné vysvětlení? No jestli je to možné vysvětlení nebo ne, eh, si nedovolím eh, bez dalších informací říct. Tam je třeba posoudit ten daný technický případ, jestli ty příslušné funkce slouží ochraně motoru, jestli jsou nezbytné nebo ne pokud jde eh, uvedení jenom časového okna, kdy je ta daná funkce eh, vypnutá, tak to na, na základě toho vám nedokážu říct. Možná, že je to ještě doplňující otázku uh, panu Cinkemu. V odpovědi na otázku 3 jste hovořil o uh, tom, že by se do budoucna mělo něco dalšího zkoumat. Já si myslím, že je to velice důležité protože tady se právě jedná o manipulaci softwaru. Jak si to mám technicky představit? Znamená to, že KBA bude muset budovat další eh, zdroje, nebo to bude muset TIF dělat? Protože pokud jde o eh, poznatky tohoto výboru u, o softwaru, mezi dodavatelem softwaru a eh, Eh, výrobcem je ta eh, právní situace, eh, pokud je o odpovědnost, tak, nepří, tak nejasná, že, nebo tak složitá, že se to jenom velice těžko říká. Je, dobře, je určitě pravda, že tady hovoříte o komplexnosti. Pokud jde o softwarové řízení v rámci řízení motoru, tak je to velice složitý postup. My jako KBA už teď vyžadujeme, aby ten software byl rozkryt, abychom měli možnost, možnost se do něj podívat. A také očekáváme, ne, ne očekáváme, vyžadujeme eh, po eh, eh, držitelích homologace nebo schválení TIF, homologace, aby řekli, v jakých fázích používají eh, nebo eh, je eh, stanoveno, nebo ve kterých částích, částech softwaru je, to, je stanovené to odpojení. Dobrý den. Já se vrátím k evropské legislativě, k nařízení. Pochopila jsem to tak, že úplně detaily neznáte, ale určitě znáte nařízení 715 z roku 2007, které definuje rámec v němž je nutno respektovat eh, emisní normy a pokud je respektovat nebude, tak bude sankcionován, kontrolován. Na jaře proběhla kontrola celé řady vozů a zjistili jste, že u Volkswagenu docházelo k vysokému překračování limitu oxidu dusíku. Neznamenalo to pro vás, nebo nenaznačovalo to, že je zde možná nějaký podvod. Když jsme zde včera měli zástupce italského ministerstva dopravy, tak ten nám řekl, když tedy definoval to odpojovací zařízení, tak říkal, že ten velký rozdíl mezi výsledky v laboratoři a výsledky v reálném provozu svědčil o tom, že tam pravděpodobně bude nějaké odpojovací zařízení. Nevedlo vás to k tomu, že jste žádali o kontrolu softwaru v těchto vozech? Východiskem pro naše práci eh, po září 2015 až do jara tohoto eh, roku eh, bylo to, co se odhalilo bohužel u na Volkswagenu. My jsme se odvolali na plán eh, udělat takové širší pozorování, jestli to byl tady jednotlivý případ, nebo jestli se to týkalo jiných výrobců, modelů a značek. tomu, eh, co my jsme tam eh, udělali, bych řekl jedno. My jsme v rámci měření PEMS eh, zjistili, ano, vyšší hodnoty. Pokud jde o naplnění podmínek NEDC, tak tam ten obraz vypadal výrazně jinak. NRC to splňovalo a PEMS byly vysoké hodnoty. Takže to ukazuje, že opravdu je nezbytné a smysluplné do budoucna nesetrvávat u NEDC, nebo trvat na něm, nebo eh, jenom na tomto testu, ale eh, vytvořit i nové předpisy NED. Omlouvám se, já chápu, že do budoucna, později a tak dále, ale vy jste provedli ty kontroly 6 měsíců po skandálu Volkswagen ve Spojených státech, takže víte, že evropští spotřebitelé také od všech očekávají, že budou dodržovat evropskou legislativu. A vy jste tím pověřen v Německu, protože vy jste homologačním orgánem. Neprovedli jste kontrolu nebo nehledali jste tento software. To je ta má otázka. A obecně, i když já dobře znám tu současnou legislativu, pokud jde o testy NEDC. My požadujeme testy v reálném provozu a máme zde krizi důvěry evropských potřebitelů. A má otázka se týkala právě vaší role v souvislosti s nařízením 715. Vy byste měli zajít ještě dále, ne odkládat to na později, do budoucna. Gleich, gleichwohl. My jsme eh, eh, rovněž na základě eh, poznatků, které jsme získali, vyvodili důsledky. V současnosti každý žadatel o homologaci, který chce tedy schválení od KVA, musí rozhodně doložit to, co už jsem tady hovořil jako o důkazním břemenu pro Volkswagenu. To nám musí vysvětlit. To znamená, Celová a celková strategie o řízení motoru, prohlášení, že tam nejsou žádná nepřípustná odpojovací zařízení a v daném eh, případě musí také zveřejnit eh, příslušný software, aby to bylo transparentní a my, abychom se mohli jednoznačně eh, ptát ale v tom softwaru. Takže velice eh, rychle se náš úřad přizpůsobil novým poměrům od eh, podzimu minulého roku. A pokud je o to homologační řízení, tak to eh, řeknu tak jako přísněl. Poslední otázka. Proč u toho faktoru konformity když Německo už dlouhodobě požadovalo testy v reálných podmínkách, tak proč Německo také chce, aby ten faktor konformity nebyl prostě roven jedné, ale aby byl větší a aby zde byl také určitý odklad pro jeho uplatňování. Proč chcete testy, které nám konečně umožní obnovit důvěru spotřebitelů, ale zároveň je chcete odložit v čase a chcete snížit ten stupeň konformity? Äh, Paní poslankyně, eh, při všem pochopení, eh, mějte také pochopení pro mě. Já tady jako eh, předseda a KFA vystupuji k a mám reagovat na otázky, které se týkají dalšího vývoje legislativy, ale to vůbec nepod podléhá další, tedy eh, mé kompetenci, další vedle legislativy. Pan Niedermayer. Pan Niedermayer. Děkuji. Já mám docela jednoduchou otázku. Eh, ta první eh, se týká německého státního úřadu. Před tím, tím skandálem Dieselgate, jak často jste zkoušeli auta, která dostala homologaci eh, vaším orgánem? Jak často jste tedy eh, ta um, auta z linky a auta opravdu používána a testovali? Vozidla, která jsou z výroby, pokud je o jejich tedy dodržení, homologačních podmínek eh, byla kontrolována eh, zkušebnami, které eh, zvolil výrobce. Ty podklady výrobce předkládal našemu úřadu. pokud jsme byli odpovědný úřad a my jsme přeskoumávali systém řízení kvality výrobce, který nám podal tyto podklady a vedle toho měl ten výrobce tutéž povinnost, pokud jde o e, sledování vozidel, která už jsou v e, provozu, která jsou na trhu. My jsme, aby, aby nám tady předkládal ty příslušné e, platné dokumenty. Já už jsem se pokoušel vysvětlit dříve u těch velkých výrobců, Pokud jde eh, o eh, ten eh, čistě procesní průběh, my jsme výrazně přiostřili ty dané požadavky. Jo, mikrofon. Takže ta odpověď je, že vy, jako váš orgán, jste nedělali žádné zkoušky. Vy jste se spolehali na ty zkoušky, které prováděl výrobce pro eh, potvrzení souladu výroby s předpisy. V zásadě ano. V rámci systému řízení kvality jsme eh, přeskoumávali platnost těch podkladů stejně jako výrobci. Stejně eh, tak, jako to dělají ty eh, zkušebny, které jsme eh, pro tento účel jmenovali a na které neustále dohlížíme a provádíme tam audity. Pan Šulte jistě o tom může pohovořit. To znamená, my tady máme systém vzájemného dohledu. Jehož cílem je postarat se o to, aby se používaly funkční systémy. Dobře, ta druhá otázka. Já jsem si myslel, že je to pět minut. Ne, to je první kolo. To druhé kolo jsou tři minuty. Pan Henko. Já mám ještě jednu otázku. Eh, NDR eh, podal zprávu o eh, Eh, interním oběžníku vašeho úřadu ze 4. Eh, května 2016 ohledně chyby v rámci eh, ministerstva dopravy, na jejímž základě vy nejste schopni zakázat homologaci nebo zrušit homologaci Fiatu. Je tady něco na tom pravda? Hm, já nejsem v takové situaci, kdy bych mohl komentovat tiskové zprávy. Dobře, tak já se zeptám jinak. Myslíte si, že na základě eh, chyby eh, ministerstva dopravy je eh, nemožné zakázat, tedy stáhnout Fiatu homologaci? Já tu otázku odpovím tak, pane Henkle, zodpovím tak, že ten evropský eh, homologační systém nebo homologační řízení evropské a na základ, nebo o toho se odvíjející správní akty mají eh, pevně stanovenou strukturu. Takže v daném členském eh, státě proběhlé homologační řízení platí tak, že eh, tedy eh, žádná jiná země nemůže bezprostředně zasahovat do tedy právního řízení v tom jiném členském státu. Je tady možnost informovat, podat zprávu, jak to také KFA v případě Itálie udělal. Ale pokud jde o stavu nebo o platnosti eh, nebo neplatnosti ehm, povolení z jiné země, tak tam členské státy eh, eh, optimisticky, řečeno, mají velmi omezené možnosti. Tak ještě jednu otázku. Automato a Sport podal zprávu o tom, že u některých modelů Volkswagenu s vylepšeným softwarem je zase daleko větší eh, spotřeba oproti eh, té situaci, než byl ten software eh, změněn. Zkoumali jste to na vašem úřadu? Jste schopni vyloučit nebo potvrdit zvýšenou spotřebu? Významná část toho, toho úkolu pro Volkswagen bylo, že ten nový software nesmí uh, zhoršit uh, spotřebu, výkon nebo emise. Tyto parametry jsme velmi přesně uh, zkoumali a testovali. Děkuji. Pan Šulce na dva sloty. Pánové, já vám děkuji za to, že jste mezi nás přišli. Začnu otázkou na pana Šulteho. A teď mi jde vlastně o, o ochranu e, dílů. E, vy jste tady hovořil vlastně o, o ochraně motoru, e, takže já tu otázku teďka trošku rozšířím. Já eh, chápu tuhle tématiku, takže v podstatě jde o, nebo mohou existovat důvody pro to, abychom chránili díly a abychom tedy něco odpojili. Řekněme, teď už nevím, jestli jde o 22 minut nebo eh, tak něco, ale můžete říci, že by to mohlo dávat smysl pro ochranu tedy nějakého dílu? Ano, v zásadě to dávat smysl může, nakolik to je potřebné, nakolik tato opatření jsou nutná, o tom se samozřejmě musí v jednotlivých případech diskutovat. Děkuji. Další otázka. Tady zase vycházím z nařízení 715 eh, roku 2007, protože když jsem se do toho takhle začetl a zapracoval, eh, už před několika měsíci eh, na mě takhle zapůsobil pojem normální podmínky provozu. Tak jak se to přesně definuje a co s tím, eh, když testujeme? Můžete se k tomu nějak postavit? Jaká byla tedy vaše diskuse, třeba nejenom eh, vy, ale i kolegové? Říkali, že jste se vždycky drželi toho, eh, co vám zákonodárce mm, předepsal. Ale v takovýchto případech, kdy to je trošku vágnější, jak se k tomu stavíte? normální eh, teploty, eh, eh, pardon, podmínky nejsou dále definovány. Takže to je pojem, který zase můžeme dát do té kategorie toho nedostatečné jasnosti. A při testování tedy se dostaneme vlastně k schvalování v otázkách výfukových plynů. Eh, pokud tam není ani jasně popsáno třeba to testování. Eh, tady se většinou hovoří tedy o laboratorní testy a potom pokud máme normální jízdu, nakolik to souhlasí s laboratorním měřením, to už potom není součástí toho procesu. Eh, takže když to potom dále interpretujeme, tak máme tedy laboratorní měření, ale ve finále E, máme potom přeci jenom ty skutečné podmínky jízdy, ale dobře, k tomu už se nebudu teď zacházet. Mám ještě další otázku na pana Cinkeho. E, vy jste zmínil, že v minulosti jste neměli žádné vlastní testovací zkušebny. Má se to teď změnit. A teď, před tím eh, takzvaným eh, dýzlovým skandálem eh, jste přemýšleli nad tím obrátit se na politiky a vyzvat je k tomu, aby zřídili i pro vás ty zkušebny? Nebo tomu tak hm, prostě nebylo? Tak otázka také je na zdroje. Zda by tedy bylo možno mít takovéto zkušebny. A ta se prostě předtím takto nestavila. My jsme v podstatě takový eh, uzavřený systém, nebo měli jsme uzavřený systém, eh, který jaksi nevyžadoval, aby náš úřad KBA měl vlastní testovací zařízení, nějakou zkušebnu. Eh, tedy KBA jmenuje technické služby, eh, potom je znovu audituje a eh, možná to třeba pan Šutou úplně ne, eh, neraslyší, ale on ví, jak to myslím. Ten systém je tak vybudován, že prostě každý sehrává svou roli, ale potom ten systém je uzavřený a vlastně v tomto kontextu prostě nikdy eh, ta otázka nevystala, aby, zda bychom měli mít eh, vlastní eh, testovací zařízení. Dobře, já tedy hm, hm, můžu pochopit, že tedy někdo takhle vytváří tlak, že třeba i z médií přichází tlak na to, aby už jste si i vy zřídili vlastní testovací zařízení ale bohužel už nemáme čas nad tím diskutovat. Ale ještě jednu otázku na druhou. Ehm, ehm, písemnou otázku jste odpověděl, že provádání 56 eh, testů za velmi krátký čas. A teď je otázka, proč jste měli tak málo času k tomu, abyste provedli tak důležité testy? Byli jste pod tlakem zvenčí, museli jste to udělat rychle, nebo o co tam šlo? s dovolením. Já jsem vlastně na tenhle ten výsledek velmi hrdý, protože se nám podařilo opravdu provést tyto testy za tak velmi krátký čas. Tam v podstatě proběhlo až 8 zkoušek na auto. A e, opravdu jsme na to měli tak málo času, a myslím si, že vlastně žádný jiný stát eh, či jeho tedy technické orgány neprovedly eh, takovéto mm, hloub, hloubkové testy za tak krátký čas, takže na to jsem opravdu hrdý. Ale mně jde o to, jestli na vás třeba veřejnost, politika nebo média vytvářely nějaký tlak. Ano, samozřejmě eh, veřejnost očekává, že vneseme světlo do tmy co nejrychleji. Chtějí tedy co nejrychleji vědět, jak jde o určitá tedy eh, singulární ehm, o určité jevy, jak je vysvětlíme a eh, řekněme tedy, že určitý tlak toho očekávání byl. Nebylo to nic specifického, ale bylo to tedy něco, co člověk eh, opravdu cítil ve vzduchu a to nás ale také motivovalo k tomu, abychom eh, všemi dostupnými prostředky eh, podnikli tuto velmi intenzivní, eh, tyto velmi intenzivní testy. Děkuji. Děkuji, pane Cinke. Dostal jste otázky předem, které jste odpověděl. A u, otáz, u odpovědi na otázku číslo 9 v posledním odstavci píšete, eh, vzhledem k tomuto eh, ty eh, v minulosti výrobci podané a technickými službami ověřené informace nebyly dostatečně hluboké. Takže já předpokládám, že teď už hluboké vaše poznatky jsou a mě by zajímalo, proč jste udělali homologaci, když ty informace nebyly dostatečné. Ono to souvisí eh, tak trochu s eh, posouzením ex ante. Ten systém, eh, který opravdu dobře fungoval léta, pokud ne desetiletí, je rozšířitelný a v zásadě se ten systém nesoustředoval na to, na co se soustředuje dnes to musím říci, že tak to v minulosti bylo. Nebo mikrofon. To znamená, že v minulosti eh, jste byli tak trochu důvěřiví, pokud jde o některé funkce? Ano. Důvěřiví, pokud jde o to, že eh, indicie nebo cokoliv, co by nás upozornilo, eh, jsme neměli. Opravdu v minulosti nic takového nebylo. Víte, pane Cinke, já vím, že se tady v obtížné situaci. Ale pořád říkat, že jste neměli žádné indicie. My všichni přeci víme, že se opakovaně eh, o, o, mm, od technických služeb, eh, od nejrůznějších institucí eh, objevovaly podněty, že je tady něco špatně. I my, I my tady v Evropě, právě jsme tam měli to řízení s panem komisařem Tajánem, pan eh, Tajany potom se obrátil eh, na dodavatele eh, ohledně něčeho neřádného. Tam se to týkalo tlaku vzduchu, ale všichni věděli, že tam je něco nečistého. Měli jsme tady i toto slyšení, kde tady byl bývalý komisař pro životní prostředí, kde tady byly ty vysoké emise naměřené u CO2 a u oxidu dusíku. Takže nemůžete prostě jako úřad říkat, že jste neměli žádné indicie, abyste potom šli. Proto uh, se mi zdá tak trochu nesmyslné, to, co tady říkáte. Ale nemění to uh, na tomto opravdu nic. Já jsem o tom sám opravdu nevěděl. Na druhou stranu, no a zároveň tedy, si musíme uvědomit, jaké instrumentarium měly ty homologační eh, orgány k dispozici. Tady jsme omezeni na eh, zákonem předepsané eh, zkušební postup, postupy, to je NFC KAL. Pokud jde o jiná měření, v jiných zařízeních, státních nebo nestátních, eh, provedena, eh, pokud tam eh, prováděli nějaká jiná měření, u kterých jsme neznali obecné podmínky, tak to samozřejmě má velice omezenou výpovědní sílu. Pan Herbrandy, paní Ernst, paní Ernst. Já se omlouvám a to jsem teď nějak neslyšela ještě eh, jednu další otázku. A tam se, jenom chci odpovědět jenom ano nebo ne. Pochopila jsem to tak, že jste ještě nikdy nestáhli žádnou homologaci. Tak to jsem se vyjádřil špatně. Určitě jsou případy, ve kterých eh, jsme už stáhli homologaci. Odvolali jsme homologaci, odňali jsme homologaci podle toho, kdy se ukázal výrobce jako nespolehlivý, prostě existuje. Byly v minulosti případy, kdy jsme eh, zrušili typu, typové schválení nebo systémové schválení. Eh, už jsou takové případy. Ale ne v případě mm, eh, tady otázce výfukových plynů. Takhle jsem to pochopila. Ano, homologaci v tom rozsahu, že bychom, eh, my jsme ji změnili, ty mm, související podmínky ano, ale jinak ne. Potom otázka 10, kde se hovoří o normálním užití, a vy jste o tom nechtěl hovořit, já to chápu, ale přesto o tom musíme hovořit, protože tady jde o to odpojovací zařízení. Jak to definujete? Jak se k tomu stavíte, k tomu článku 3? Když říkáte, že to nelze opravdu definovat. Čili jak postupujete tady u toho? Tak to opravdu je, jak už jsem eh, říkal předtím, velice obtížné naplnit eh, tento nejist, nejasný právní termín eh, životem. Já jsem tady slyšel takový přístup ehm, v jiném, o, v jiném státě, kde se říká, že normální podmínky užití je to, co je normováno eh, za studeného NEC. To jsou normální podmínky použití. No ale takhle já to eh, opravdu nevidím. To je jedna z možností výkladu. Takže já tady mám úplně jiné eh, výklady. A právě eh, tady v tím si máme všichni obtíž se k tomu postavit. A to vede k eh, tomu, eh, co vedlo nakonec k RDE. Tam mám opravdu zkušební podmínky, které se alespoň značně přibližují tomu, co bychom si dokázali představit jako normální provoz. Zejména mm, proto, že to neprobíhá jenom eh, na válcích, ale v venku. I když je třeba eh, popsat ty eh, rámcové podmínky tam. Dobrá. Poslední otázka. paní Harms, jsem ráda, že to jste zvládla, takže teď dostáváte dvojitý slot. Děkuji, že mi ještě teď dáte slovo a omlouvám se. Já samozřejmě nechci nic, já jsem, já, já jsem byla v výtahu hodinu a půl, takže jsem měla eh, dost eh, času eh, se zamýšlet nad technickým selháním odpojovacích mechanismů a dalších zásadní, <laughs> dalšími zásadními věcmi. A potom na vás mám následující otázku. definice eh, výjimek eh, u eh, odpojovacích zařízení. My víme, že německé úřady tu definici výjimek nepovažují za dostatečnou, ale KVA se zapojoval do vypracování eura 5 a eura 6 I, a zodpovídá za homologaci. A ráda bych se zeptala, jestli ty eh, pochybnosti, že ty výjimky eh, nejsou definovány jasně a tedy cíle eh, zákona nejsou prosaz, nemůžou být prosazovány. Jestli jste přednesli někdy takové pochybnosti? A ráda bych se také dověděla, jestli KBA žádala o někoho jiného nebo Evropskou komisi tehdy k prosazení, o, o prosazení zákazu odpojovacích zařízení. Já nemám žádné konkrétní poznatky o úloze eh, KBA v tomto eh, a jestli byl aktivnější nebo eh, méně aktivní, o tom nevím. Ale ještě bych zopakoval jednu věc. Já si myslím, že je naprosto nezbytné, aby stejně jako v jiných případech, ale i v tomto případě v 715 2007 ta jasnost normy a jeho výkladu byla vysoká. Samozřejmě ne každý eh, homologační úřad by měl jednat za sebe v Evropě. Jsou tady eh, pracovní skupiny, ve, kterém, eh, ve kterých zasedají homologační orgány v Evropě, tak, aby řešili nějaké technické otázky a aby si k ním vytvořili společný přístup. I komise se do toho zapojuje, což si myslím, že je velice výhodné. Bez ohledu na to, se ukazuje i z tohoto pohledu, že ty normy nebo ta jejich eh, jasnost a přeskoumatelnost může značně eh, a musí eh, přispět k tedy jednoznačnému uplatňování práva. No tak já ještě jednou budu trvat na tom, co říkáte dnes radíte spolkové vládě a říkáte, že ta definice výjimek nestačí, nedostačuje. Ale vy jste za Gindra Fihrogena, když tady byl eh, průmyslovým komisařem, jako KBA jste se použí, podíleli na tvorbě zákona. Tehdy jste nevěděli, že tady je něco nejasného, co eh, teď, na co teď upozorňujete spolkovou vládu? Pokud jsem eh, to řekl, že jsem to nevěděl, tak já jsem to opravdu nevěděl. Osobně. Ani nevím o tom, jak se do toho KBA zapojovala. Ale aby se eh, nějaký návrh eh, odrazil, odrazil v legislativě, tak se to vyžaduje více než jediný impuls. Já jsem si jistý, že KFA v minulosti i při vzniku normy se eh, k tomuto eh, určitě vyjádřil. Ale jak říkám, přesně osobně eh, nevím. Tohle je třeba velice vyjasnit, jak tohle proběhlo a kdo odpovídá za ty nedostatky, které teď jasně poukazujete, eh, které tedy eh, předkládáte, eh, na které upozorňujete spolkovou vládu. A ještě ty odpojovací strategie a odpojovací mechanismy. Máte přehled o tom, jaké různé strategie jsou, jaké jste identifikovali a máte přehled o tom, kdy se jedná opravdu o odpojovací mechanismy řádné a řekli jste, jaké ty, nebo a řekli jste, jaké ty strategie považujete za legální a proč? Ten pojem eh, odpojovacího zařízení, o kterém upřímně říkám, a, a, mm, že jsem ho neznal do eh, září minulého roku, ale zatím, v mezičase, se mi to vyjasnilo, že ta možnost odpojovacího zařízení eh, v různých fázích řízení motoru a, a ovládání motoru jsou tak eh, obrovské, že nemůžu říci, že eh, je tady jenom omezený počet možností. A to je velice uh, užitečné. Zejména když jako uh, eh, přeskumný orgán víme, ve kterém fyzikálně chemickém kontextu uh, se pohybuje nějaké pochybné možná uh, testo, tedy odpojovací zařízení a potom to budeme cíleně zkoumat, přeskoumávat. Když nevím, co mám hledat, tak mám obrovské problémy. Abych eh, v té softwarové změti opravdu něco vůbec našel. Okay, um, um, um, Děkuji, to byla poslední otázka. Děkuji Pane Šulte, vy jste měl trošičku méně času, ale myslím si, že obecně to bylo velmi zajímavé. Já vám děkuji za vaše odpovědi. Možná ještě dostanete nějaké písemné dotazy. protože určitě ještě z toho slyšení nějaké otázky vyplynou a Máme tady lhůtu pro předkládání těchto písemných otázek do pondělka 17. října. To je lhůta pro nás, ne pro vás. Děkuji. Okay, colleagues, um, let's move on. We have... Kolegové, budeme pokračovat. Teď před sebou máme druhou velmi důležitou část dnešního dopoledne. Vedle mě je pan Líš, doufám, že jsem to dobře vyslovila. Pan Líš je eh, ředitelem homologačního úřadu Lucemburska a my máme misi do Lucemburska. Měli jsme tedy misi do Lucemburska, já jsem bohužel se nemohla zúčastnit, byla jsem nemocná, ale bylo mi řečeno, že to bylo velmi zajímavé a vyvolalo to spoustu otázek, takže já vám dám teď slovo na úvod a potom přistoupíme k otázkám kolegů. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám všem. Před dvěma týdny jsme měli návštěvu několika z vás u nás v Lucemburku. Já myslím, že v té době už zazněly určité otázky, takže já přednesu takovou krátkou prezentaci Lucemburska, abych eh, zodpověděl několik typických otázek, Často se objevují také otázky, proč Lucembursko, tak malá země, má aktivity v této oblasti. Proto tedy na úvod přednesu tuto krátkou prezentaci. Když se podíváte na Lucembursko, kde ležíme, zhruba před stolety jsme byli v té šťastné situaci, že ocelářský průmysl v Evropě se rozvíjel a Lucembursko leželo v samotném srdci tohoto regionu. I dnes ocelářství v Lucembursku je celosvětově největší, ArcelorMittal. A to vedlo k tomu, že spousta podniků v oblasti automobilového průmyslu se usadilo v okolí Lucemburska. Máme i neevropské podniky a také dodavatele Delfa, Goodyear a tak dále, ti se usadili v Lucembursku, General Motors eh, zase v Trouhelníku, v okolí ocelářské společnosti a dokonce i dnes 80 eh, eh, ocelářských prvků, které se dodávají do automobilového průmyslu, pochází z našeho regionu. 80 průmyslových eh, nebo tedy automobilových eh, podniků je zásobováno s ocelárem v Lucembursku a máme tedy tu výhodu, že máme znalosti jazyku, můžeme zásobovat zároveň francouzské, belgické i německé podniky. Z naší strany je zde velká neutralita, tak se proto v Lucembursku usadili i americké společnosti. A protože jsme malá země, věděli jsme, že Lucembursko samo ekonomicky nepřežije, proto jsme byli jedním z prvních tvůrců Evropského společenství. V té době to bylo Evropské společenství uhlí a ocely. Velmi jsme podporovali už od počátku evropskou myšlenku. Naše agentura SNCH byla vytvořena před 50 eh, lety. Bylo jasné, když se u nás usadili první automobilky, že budou potřebovat homologaci a administrativní služba. Nebo nejdříve tedy jsme dostali tuto žádost od výrobce pneumatik Goodyear, který měl evropské africké a azijské vývojové centrum v Lucembursku. A toto je takový stručný přehled toho, co znamená homologace. Tam nejde pouze o emise, je to asi 200 různých eh, směrnic a nařízení, které musíme splňovat. A to vše společně vyústí ve schválení nebo v homologaci celého modelu. A to tedy obecně děláme. Ve všech diskuzích se často hovoří o tom, a to nejen tedy v Bruselu, ale kdekoliv, že evropské požadavky, evropské směrnice se vytváří tady v Bruselu, ale také máme platformu UNECE, e, kde se vytvářejí další pravidla a my musíme dávat eh, pozor na vše, co se vytvoří tady v Bruselu, aby to bylo také v souladu s tím, co se děje na úrovni UNECE. E. Abychom i v této oblasti provedli takovou harmonizaci. Jinak by se mohlo stát, že vytvoříme nějaké požadavky a potom neevropské průmyslové podniky nebudou moci uvádět na trh své produkty. Musí projít přes UNECE, e. to je tedy oblast, na kterou bychom se měli zaměřit i do budoucna, abychom měli účinná nařízení, včetně toho, co se tedy děje na úrovni UNECE. Naše společnost se více než 20 let zaměřuje na kvalitu, proto už více než 20 let jsme se sami rozhodli, že požádáme o akreditaci. Před 20 lety jsme neměli žádný národní akreditační úřad a proto jsme požádali Kofrak ve Francii o akreditaci a potom, když byla vydána povinnost, že každá země musí mít svou i vlastní akreditační subjekt, tak Lucembursko vytvořilo svůj akreditační orgán a my jsme podle evropské směrnice museli tuto akreditaci absolvovat u našeho akreditačního úřadu. Proč Lucembursko? Jsem říkal, Lucembursko je neutrální. Když je německý podnik požádá o homologaci v Lucembursku, je to přirozenější, než obrátit se na Francii, protože tam poctují konkurenci. A naopak, Lucembursko je odjakživé neutrálním místem i pro neevropské společnosti, i pro sousedy. Jsme flexibilní také, pokud jde o jazyky. Všichni umíme německy, francouzsky a anglicky, kromě tedy lucemburštiny, ale někdo nám nerozumí proto jsme nuceni hovořit cizími jazyky a toto byla další flexibilita, kterou jsme také vykazovali. Historicky před 30 lety jste mohli podat žádost o homologaci v Německu německy, ve, Franci- ve Francii francouzsky. A my jsme byli otevřeni všem jazykům, němčině, angličtině, francouzštině. Takže nebylo nutno překládat do cizího jazyka, tím pádem bylo jednodušší s námi spolupracovat. Pak je zde další bod, ne všichni s tím sice souhlasí, můžete sledovat dvě různé filozofie, nemáme žádný vlastní technický servis eh, v SMCH. Takže je to proto, že laboratoř je velmi nákladná. Když máte vysoce výkonné infrastruktury, tak je nutné, aby byly rentabilní, aby byly neustále aktualizovány, a my jsme se v Lucembursku rozhodli, že tuto investici, tyto investiční problémy necháme na těch, kdo provádějí testy, kdo je využívají pro aktivity nejen v automobilovém průmyslu, ale i pro jiné aktivity. A my se zaměřujeme na dohled nad těmi technickými službami. Samozřejmě nemůžeme, nebo můžeme o tom diskutovat i z druhé strany. Můžete říci, jak můžete být konkurenceschopní, když nemáte zkušebnu. Na druhé straně můžete říci zase, když máte zkušebnu, tak musíte být rentabilní. Jak potom můžete být neutrální? Když se tedy rozhodnete jít jedním směrem, musíte poskytovat eh, protislužbu, to znamená dohlížet eh, my tedy nemáme laboratoř, z tohoto hlediska tedy konkurenceschopní nejsme, ale provádíme tedy školení a dohled. Tam máme kontrolu kompetencí našeho personálu každý rok. Máme také neutrální experty ze Švýcarska, Francie, Belgie, Německa, také z armády, kteří pravidelně ověřují a potvrzují naše schopnosti a znalosti v této oblasti. Toto jsou tedy různé akreditace. Máme tři technické služby. Jeden důvod, proč máme určité aktivity. Tu v Rheinland to byla naše první zkušebna jedna z největších eh, na světě, pokud jde o homologaci. To také vedlo ke zvýšení naší aktivity. Lux Control, to je lucemburská laboratoř, 56 eh, eh, zajišťuje tu Freudline, pak máme ještě ATEL společně s GTU což je německý velký partner. Homologační postup. A už nemám čas. Tak já budu velmi rychlý. Říká se také, proč má Lucembursko tolik aktivit v oblasti emisí. A já vám mohu říct, že to není pravda. My v podstatě, pokud jde o emise, tak tam nemáme žádnou aktivitu. Když se podíváte na čísla, tak maximum homologací jsme měli 118 v roce 2010, ale to srovnáme se 7 tisíci nebo 8 tisíci homologacemi ročně. To tedy je nízké číslo, když to porovnáme, a nejsme specialisty. Na druhé straně říci, že Lucembursko má spoustu aktivit, ano, pokud to porovnáme s velikostí naší země, ale obecně máme i další homologační orgány, jako je Německo, Nizozemsko, Francie. Ty jsou mnohem aktivnější. Takže všechny tyto poznámky já mohu vyvrátit, mohu vám dát důkazy. Také eh, máme tedy ten dohled, eh, systém akreditace a celosvětově uznávané auditní procesy. Takže to je z mé strany vše, musím skončit. Děkuji. Nejdříve tedy zpravodaji, pan Zapa tady není, takže pan Gerbrandy. Děkuji, paní předsedkyně. Vítejte, pane Liši, setkali jsme se před třemi týdny v Lucemburku, takže já vám za to děkuji. Má první otázka se týká té celkové výše nebo celkového počtu testů nebo certifikací, které poskytujete. Viděli jsme právě slide, který je pro mě trošku znepokojivý. Celkový počet homologací v roce 2015 bylo 8564. To je poměrně dost, musím říci. Kolik lidí to dělá? Děkuji za tu otázku. Možná se vám může zdát, že je to hodně, ale to číslo nebo ten počet homologací vlastně nic neříká. Můžete mít například homologace v oblasti pneumatik. Z těch 8 tisíc jenom 8,5 tisíce byly pneumatiky a to se dělá velmi rychle, to jsou velmi rychlé kontroly. A já myslím, že naši nizozemští kolegové dnes odpoledne to potvrdí. Takže nemůžete dělat žádné závěry z toho počtu a vyvozovat z toho, kolik práce máme. Máme 8 až 10 inženýrů, kteří pracují pouze na testovacích zprávách. Tím nepočítám administrativu, sekretariát a tak dále. Máme 8 až 10 inženýrů na úrovni SNCH a velmi úzce spolupracujeme s těmi našimi zkušebnami, laboratořemi a tam dohromady máme asi 150 expertů, kteří pracují výlučně. Dobře, děkuji, ale je to vaše organizace, která je z právního hlediska zodpovědná za udělení homologace. Takže pokud vezmu těch 8746 v roce 2015 a rozdělím to, nebo vydělím to počtem pracovních dnů, tak to znamená 37 homologací denně. Pokud máte 8 až 10 lidí, tak je to 45 homologací na každého z vašich inženýrů. Já předpokládám, že pracují 7 až 8 hodin denně. Ehm, pneumatiky jsou možná jednoduché, ale Jiné jsou zase velmi komplikované. Slyšeli jsme tady od techniků, že ty testy jsou tak neuvěřitelně složité, tak jak mohou v průměru ti vaši lidé pokrýt každou homologaci nebo udělat každou homologaci za dvě hodiny v průměru, včetně těch komplikovaných. U té homologace celého vozu na to potřebujete někdy tři dny, na coupling device vám stačí čtvrt hodiny párovací zařízení. Máme obecně hodinu na certifikát, to je poměrně dobrý průměr a bylo to potvrzeno nejen naším akreditačním orgánem, ale také dalšími nezávislými auditory, kteří se zaměřovali právě na tuto část. A tento průměr je stejný jako u vašich kolegů nebo konkurentů v jiných členských státech? U těch eh, orgánů, se nimi spolupracujeme, které dobře znám, ano, tam mají stejný průměr. Dobře, děkuji, ale je to hodně práce pro relativně malý počet lidí. A to mě přivádí ke stejné otázce, kterou už jsem položila dnes dopoledne. Zdá se, že homologační úřady se zaměřují pouze na testy NEDC. A jakmile některý model projde testem, tak je automaticky schválen, homologován. Podle legislativy je zde však celá řada věcí, na které by se měly orgány zaměřovat. To znamená to normální běžné použití, Můžete říci, že je to tam definováno nejasně, ale pak je zde ještě další otázka, odpojovací zařízení. Tato zařízení se vyznačují tím, že je při testu NEDC prostě neodhalíte. Pokud tedy chcete splnit své právní nebo zákonné požadavky, tak se na to musíte podívat jiným způsobem. Jak plníte tuto právní povinnost, tuto zákonnou povinnost? Jak zkoumáte, zda automobiloví výrobci nechtějí testy obejít, zda nepodvádějí. Ano, já chápu a máte úplnou pravdu, když eh, říkáte, nebo jakým směrem se chcete ubírat. Eh, ale zde je harmonizované pole. Když se podíváte na rámcovou směrnici, tak ta definuje, jakým způsobem máme pracovat. Rámcová směrnice říká, že homologace je vydána na základě testů, které jsou provedeny a přesný způsob, jak se provádí test, je popsán v jednotlivých nařízeních nebo směrnicích. Když se potom podíváte na nařízení a směrnice, ano, tak eh, je zde požadavek, který říká, že odpojovací zařízení jsou zakázána až na nějaké výjimky, ale nejsou na to vypracovány žádné testy. Od roku 2008 by zde měl být nějaký test. Je to poslední odstavec směrnice, kde se žádá, aby v roce 2008 byl zaveden testovací postup, který umožní kontrolovat eh, odpojovací zařízení. Ne jako zástupce úřadu, ale jako inženýr vám musím říct, že je velmi obtížné analyzovat software. A pracovní skupina v Ženevě a v Bruselu vždycky říkala, že můžeme převzít zodpovědnost pouze za testy, u kterých jsme si jistí, že je můžeme zrealizovat. Když si nejsme jistí, jak něco regulovat, tak výrobci by měli být stoprocentně zodpovědní. Pokud neexistuje test na odpojovací zařízení, tak zodpovědnost je ze 100% na výrobci. A pokud výrobce udělá něco, co nařízení nebo legislativa tedy nedovoluje, tak eh, porušuje zákon. A my to nemusíme dokazovat, je to prostě protizákonné. Děkuji a teď koordinátoři nebo zástupci frakcí. Pan Karinč. Ve světě homologace eh, je nějaká eh, soutěž mezi or- orgány, no, řekněme, že je to podobné jako třeba eh, v případě lékařů v nemocnici, tak já to řeknu jinak. Čím více homologací provedete, tím více za- zaplaceno dostanete. To je stejně jako s těmi pacienty u těch lékařů. Prosím vás, já se neptám na doktory, já se ptám na vás. Jste placeni od uděleného schválení a kdo vám platí. Službu poskytujeme vlastně ve finále výrobcům. Takže vy takto vlastně se snažíte přitáhnout výrobce do Lucemburku, protože potom vlastně každé čtyři hodiny vydáte nějakou homologaci a vyděláte více peněz. My neděláme eh, jakési aktivní mm, podnikatelské aktivity, dobrá, neděláte marketing, ale Oni zaplatí, vy odvedete tu práci, tak to funguje. Ano, my pracujeme, oni platí. Děkuji, dobrá, takže teď. Já mám jenom pět minut, tak uh, musím uh, spěchat. To bylo jasné. Eh, další. Jak probíhá ten, uh, to řízení? Vy nemáte laboratoř, zkušebnu, vy prostě schvalujete to, co někdo otestuje jinde je to tak tedy, že výrobce přijde k vám a vy se rozhodnete, kam to pošlete na otestování formou nějakého dodatečného kontraktu, nebo ten výrobce už přijde se svým vlastním výsledkem z nějaké zkušebny a vy to prostě jenom odrazítkujete. Ono záleží na eh, jednotlivých případech. Výrobci, kteří si žádají eh, o homologaci s námi většinou spolupracují už léta. Takže pokud s někým takto spolupracujete dlouho, tak prostě oni už ví, jak to funguje, ví, s jakými technickými službami spolupracujete, takže už je to trošku automatizované. Takže nejdřív se zadá žádost o homologaci, tam je poskytnuta záruka, že tento výrobce si nežádá o homologaci stejného typu u nějakého jiného orgánu. A my tedy nejprve eh, schvalujeme ehm, mm, výrobce, eh, testovaný eh, předmět a ve finále zprávu, kterou oni nám předkládají. Mě zajímá, jestli první byla slepice nebo vejce. Takže výrobce přijde za vámi a vy se obrátíte na nějakou um, laboratoř, aby vám to otastovala, anebo oni přijdou už s vyhotovenými testy, které vy prostě jenom schválíte. My máme tři technické služby a kdokoliv, kdo se tedy eh, na nás obrací, ví, že si musí vybrat ze tří technických služeb. Takže si to prostě vybírá tu technickou službu samotný výrobce, nikoli vy. V těch konkrétních případech. Ano a ne. My jsme třeba také někdy nesouhlasili s výběrem technické služby a sami jsme potom ji změnili. A kdo financuje ty technické služby? Jste to vy nebo výrobce? Také výrobce. Takže my tady vlastně máme systém, kde ten výrobce, který má být eh, přeskoumán, vlastně přijde s balíkem peněz a řekne, tohle mi prosím schválte." už mají ty testovací výsledky a vůbec tam není nějaké rozdělení pravomocí, protože ty peníze jsou prostě jenom z jednoho zdroje. Není tam vlastně um, žádný vstup ze strany státu nebo třeba z Evropské unie. Takže vaše finanční nezávislost vůbec neexistuje. Ne, ale to je úplně špatně. Já vím, jak vy to chcete tady prezentovat, ale tak to prostě není. My máme absolutní finanční nezávislost. Co se týče vašeho rozpočtu, jaké procento pochází od výrobců a jaké procento pochází z, vel- z vodství Lucemburského? Prostě kdo vám platí platy? Já myslím, že když poskytujete služby, tak je přeci normální, že, za vám, že vám zaplatí ten, kdo má užitek z té služby. Protože jinak Lucembursko, kdyby platilo za tuto službu, tak by to bylo v podstatě nelegální dotování průmyslu. To by přece nebylo ani eh, možné protože tyhle ty věci jsou regulovány taky DG Enterprise a podobně. Ale víte, my máme v Evropě systém, kdy eh, výrobce vše má pod kontrolou a diktuje si. Eh, prostě eh, kontrolní orgány nemají nezávislý rozpočet z veřejných zdrojů proto, aby mohl překontrolovat výsledky homologace. Takže tohle vlastně souvisí se všemi těmi problémy, které jsme zaznamenali v Evropě. Já bych vám mohla dát řešení. My máme vlastně e, nápad, jak by se to dalo řešit. V budoucnu by mělo být e, jasné, že homologační orgány by měly také auditovat finanční vztahy. A to je v podstatě takovým e, prvním krokem správným směrem, protože kdy ví, víte, kdy z homologačních orgánů se stanou Eh, clearance, eh, to vlastně nemusí být eh, třeba přidaná hodnota, ale určitě bychom nad tím měli mít dozor. A když třeba nějaká technická služba nabízí nějakou službu za 4 miliony a jiná za 2 miliony, tak tam asi dochází k rozdílům mezi způsoby testování, aby potom jako homologační orgán můžete říct, s tím souhlasíme nebo s tím nesouhlasíme. Takže pokud Eh, dáte homologačním orgánům misi, aby měli dozor nad těmi finančními toky, tak je to určitě dobrým krokem do budoucna. Eh, Děkuji. Já budu mluvit eh, francouzsky, vy určitě budete rozumět, takže nebude problém. Já budu pokračovat v tom, co říkal kolega ohledně toho, že ten systém, tak jak teď existuje v Evropě, zavádí poměrně silnou konkurenci mezi různými homologačními úřady pokud jde o jejich atraktivitu pro výrobce automobilů. Vyšetřovací výbor na své poslední návštěvě v Lucemburku se dověděl, i když normálně to tedy není naplánováno, že někteří výrobci zrušili své smlouvy s lucemburským homologačním orgánem a přešli do Irska. Víte o tom? Ano, tak eh, se rozhodl jeden výrobce, protože se mu zdálo, že jinde s ním lépe zacházejí. To znamená co? Pravidla jsou stejná. Dodržování norem přece musí být stejné, tak eh, znamená to, že se s nimi zachází různě, nebo že je zde nějaká flexibilita s tím, nebo v tom, jak je možno udělit homologaci nějakému vozu, abyste se ujistili, že si v tom svém košíku klientů, portfoliu klientů zachováte určitý počet zákazníků? Já vám nemohu přesně odpovědět. Nám jde především o to, abychom poskytovali kvalitní práci v Lucemburku. Pokud jiné, orgány, homologační orgány jinde mají jiné priority. To není na nás, abychom to posuzovali. V každém případě Lucembursko už více než 20 let sází na kvalitu, sází na neutrální audity, na validaci svých procesů a já si myslím, že tuto cestu doporučujeme všude, je doporučována všude. I další homologační orgány se určitě eh, řídí rámcovou směrnici jejími požadavky. V současné době podle mě zde nejsou přesné požadavky. Homologační úřad eh, to je certifikační orgán a v oblasti certifikace existují přesné normy 17 065, eh, to jsou tedy normy pro certifikace a potom 17020, to jsou normy pro management, například eh, u toho úvodního posouzení, inženýr je tedy součástí eh, této normy 17020. Náš homologační systém existuje už od roku 1970, takže je opravdu velmi starý. A samozřejmě každý systém se musí zlepšovat, každá norma se musí zlepšovat a já si myslím, že homologační systém je opravdu trošku zastaralý a měl by se aktualizovat. A pokud je o systém homologace, odmítli jste homologaci mnoha vozům, anebo systematicky prostě homologace udělujete. Můžete uvést nedávné příklady vozů, kterým jste neudělili homologaci a v tom případě, jaký postup zvolí výrobce automobilu? Přiveze vám nový, nové auto své značky anebo změní homologační úřad? Vyvinout automobil, to je velmi drahý, nákladný proces, který trvá několik let a výrobce, který by neznal výsledky těch testů ještě dřív, než je absolvuje, by byl nezodpovědný. Takže prostě je nepředstavitelné, aby nějaký velký výrobce nám dal k homologaci vůz, který nesplňuje všechny požadavky. Setkali jsme se s malými výrobci, kteří nám dali ten svůj prototyp a ten jsme tedy odmítli. Máme také klauzuly, že z hlediska bezpečnosti nebo z hlediska ochrany životního prostředí můžeme odmítnout udělit homologaci, i když všechny testy jsou pozitivní. A to se stalo. Ano, udělili, nebo neudělali jsme homologaci kvůli bezpečnosti. Co si myslíte o myšlence vytvořit Evropskou agenturu, která by zastřešovala všechny certifikační orgány a která by zajišťovala dodržování norem. Dohlížela by na to, zda všechny orgány, národní orgány dodržují eh, pravidla a že by zde nedocházelo ke konfliktům. Zdá se vám to jako dobrý nápad nebo ne? Já se obávám, že by zde vznikla nevýhoda pro průmysl, protože ne tedy pokud jde o řešení těch jednotlivých případů. Pokud eh, definujeme stejné požadavky a stejnou kvalitu práce u homologačních orgánů, tak si myslím, že tím se dosáhne mnohem lepších výsledků, než když eh, provedeme nějakou centralizaci ne, to nejde o centralizaci, to by se vlastně jenom regulovalo, dohlíželo by se na ten systém, že tam nebude nějaká nekalá konkurence mezi různými certifikačními a homologačními orgány. Já si myslím, že slovo konkurence mezi homologačními orgány je špatně použito. My se pravidelně setkáváme například dnes dopoledne s KBA, nebo z RDV dnes odpoledne. My se známe, my spolu hovoříme, vzájemně se respektujeme a to znamená, že máme také stejnou úroveň etiky. A já si myslím, že spíš vůči těm nově příchozím bychom měli definovat požadavky vůči těm, kteří se teď teprve učí své práci, svému oboru. Ale kromě toho si myslím, že ten systém dobře funguje. Vy jste se také dotkla otázky dohledu nad trhem. Tady si myslím, že role komise nespočívá v tom, aby byla centrálním orgánem pro dohled nad trhem, ale měli bychom jasně definovat pro celou Evropu, jaké jsou podmínky pro dohled nad trhem a jak často, v jakém rytmu je organizován dohled nad trhem. Dokud nebudeme mít jasná pravidla, tak budou existovat rozdíly mezi severem, jihem, západem, východem. Takže musíme přistoupit k harmonizaci na této úrovni a tady je skutečně na Evropské komisi, aby zde sehrála svou centrální roli. Děkuji, pan Gerbrandy. Pane Gerbrandy. Yes. No, no, sorry. Sorry. <laughs> No problem. Okay. Um, Mrs. Deli. Pani Deli? Pane Liši, vítejte v našem eh, výboru. Já budu také hovořit francouzsky. Chtěla bych se vrátit především k těm auditům ne, k výrobě Audi. Audi nebyla vůbec eh, postižena skandálem Volkswagen. Vy SNCF jste homologovali motor E 189 eh, Audi A3 a u tohoto motoru výrobce automobilu na své stránce přiznal, že u tohoto motoru použil odpojovací zařízení. A vy vystupujete jako neutrální a nezávislý orgán. Tady já bych navázala na otázky pana Karinče, protože tady jasně vidíme, že je zde trošičku problém, především pokud jde o zdroje financování, ale k tomu se ještě vrátíme. Vy jste Audi umožnili začít prodávat své vozy všude po Evropě Necítíte se trošičku zodpovědní za to, když se vede toto vyšetřování? A to je moje první otázka. A druhá otázka je, přemýšleli jste o tom, že byste vedli své vlastní šetření v případě Audi? A ráda bych se ještě zeptala, protože odpojovací zařízení jsou zákonem zakázána a Audi přiznalo, že používalo takováto zařízení? Přemýšleli jste o tom, že byste přehodnotili své rozhodnutí homologovat eh, ty vozy Audi? Děkuji. To byly tři otázky, myslím. Ano, prováděli jsme homologační testy pro Audi. Ten homologační test nepočítá s kontrolou softwaru, takže ne. Nekontrolovali jsme ten software. Volkswagen přiznal, že poslal defeat device do Spojených států. Audi o tom nikdy nehovořilo, nikdy nepotvrdili tuto pozici. Nicméně 19. září minulého roku jsme okamžitě přistoupili ke kontrole a současná produkce od minulého roku nebyla ovlivněna těmito nelegálními odpojovacími zařízeními. My jsme okamžitě zahájili tuto kontrolu produkce. Já jsem cestoval právě z Bruselu, z pracovní schůzky do Lucemburska a okamžitě jsem nařídil tuto kontrolu produkce, protože kdyby se potvrdilo v té chvíli, že zde jsou nějaká odpojovací zařízení, tak bychom museli jednat. U vozů, které už jsou na trhu, tak homologace, certifikát, homologační certifikát má svou hodnotu až po první registraci do okamžiku uvedení na trh. Potom už funguje jenom jako orientační dokument, ale už to není zákonný dokument, který může nějakým způsobem být použit v tom systému produkce, registrace a tak dále. Takže ta současná produkce byla v souladu, my jsme to okamžitě zkontrolovali, výsledky jsme měli také velmi rychle, takže produkce Audi už 3-4 roky vůbec neměla žádná tato odpojovací zařízení. Budeme pokračovat. Vaše odpovědi jsou zajímavé. Vy říkáte, že článek 5.1 je určený výrobcům automobilů nevztahuje se na homologační orgány. Také říkáte, že pokud výsledky vozů v normálních běžných podmínkách nesouhlasí nebo nejsou v souladu a s tím, co je řečeno v nařízení, tak homologační certifikáty jsou vlastně neplatné. Moje otázka, která z toho vyplývá, je velmi jednoduchá. Výrobci dýzlových automobilů jak už se také potvrdilo v Evropské unii, díky těm testům za, centrál, za skutečných podmínek je možné, že mají falešné, neplatné certifikáty konformity, souladu. Pokud to tak je, nemělo by to být pro vás dostatečným důvodem k tomu, abyste jim odmítli certifikáty nebo osvědčení o souladu, když eh, to vlastně není oprávněné? Co nám na tuto otázku dnes můžete říci? Osvědčení o souladu, ten certifikát, eh, je osvědčení, nebo já to ještě trošičku vezmu šířejí. My dostaneme prototyp, to znamená, my necertifikujeme konečný výrobek, eh, ten, který si jede z výrobní linky, ale prototyp. A potom výrobce vyrábí automobily podle prototypu a zavazuje se, že tyto vozy budou splňovat všechny požadavky, které jsou popsány homologačním dokumentu a které vyplývají z legislativy. Když tedy výrobce vydá tento certifikát konformity nebo osvědčení o souladu, tak tím potvrzuje, zavazuje, zavazuje se, že automobily splní veškerou legislativu, a vzhledem k tomu, že homologace nepokrývá tato odpojovací zařízení, protože na to neprovádíme testy, tak to zůstává tedy na zodpovědnosti výrobce automobilu. A pokud někdo vyrobí automobil, který má toto odpojovací zařízení, tak eh, sám výrobce se dopouští chyby, když vystaví toto osvědčení o konformitě. Paní Evi? Děkuji. Dobrý den, pane Líši. Já bych se vás ráda zeptala na modely, o kterých eh, sám podnik Volkswagen řekl, že obsahují odpojovací zařízení. Které z nich eh, byly homologovány vaším úřadem a jaká opatření jste přijali, abyste splnili to, co požaduje článek 10.5 nařízení 715 roku 2007. Podle něhož musí homologační orgán stáhnout homologaci. A na závěr této první otázky, kolik ověřovacích kampaní Automobilu v provozu jste provedli, abyste si ověřili, že ty parametry, které jste schválili ve fázi homologace, byly dodrženy i při produkci vozu? Já jsem úplně nepochopil ten začátek vaší otázky, ale myslím, že jste se ptala na to, kolik automobilů jsme homologovali, kteří mají stejné motory jako Volkswagen. To je skupina Audi, tam my děláme homologace. A zbytek vaší otázky, můžete to prosím zopakovat? Jistě. Takže, jaká opatření jste přijali ve vaší společnosti, pokud jde o dodržení požadavku článku 10.5 nařízení, to znamená, jaká opatření jste přijali s ohledem na to, že ty homologace, které neodpovídají, by měly být staženy. A poslední část otázky byla, nebo se týkala toho, zda jste kontrolovali automobily v provozu. Ano. Já myslím, že právě v tom je problém. Pokud dnes postavíte automobil na testovací plošinu, tak znovu bude splňovat všechny podmínky. Pokud je tam instalováno odpojovací zařízení, můžete to zkoušet pořád dokola, ale pořád budete mít čisté výsledky, i když realita je jiná. Neprováděli jsme testy na existenci odpojovacích zařízení před zářím 2015. Teď tedy říkáte, že jste to věděli. Že jste věděli o přítomnosti těchto odpojovacích zařízení. Ne, ne. My jsme nikdy v žádném okamžiku o nich nebyli informováni. Každý vědec ví, že je zde rozdíl mezi testem v laboratoři a testem nebo hodnotami v reálu. Někdo, kdo to neví, by měl vrátit svůj inženýrský diplom, protože to je zjevné. Jsou zde certifikáty konformity, které bychom měli upravit, kdybychom chtěli řešit tuto otázku. Směrnice a nařízení by měly počítat s jistým faktorem konformity už eh, od jak živá. Vždycky by to měla být možnost, ale není tedy na mě, abych posuzoval vývoj směrnic a nařízení. Na nás je, abychom je dodržovali, ne abychom je uh, posuzovali nebo nedodržovali, protože nám nepovažu, ne, nepovažujeme za dobré. Teď by parlament eh, mohl vyjádřit přání, abychom měli novou směrnici. DG Climate eh, provede tedy první návrh a potom DG Growth eh, ověří, zda je možno tyto požadavky dodržet při homologaci. Ano, pochopila jsem. A teď se zeptám trošičku na něco jiného. Je podle vás to nařízení 715 z roku 2007, nebo jaký je hlavní cíl tohoto nařízení? Uvádění vozu na trh, pokud tyto vozy dodržují limity pouze v laboratoři, může to být považováno za něco, co je v souladu s účelem tohoto nařízení? No samozřejmě ne. Proto je zákaz odpojovacích zařízení jasný. Pan Gerbrandy. Ano, já se omlouvám, paní předsedkyně. Eh, Mě tak trošku zaskočilo, když jsem ještě eh, trávil odpovědi pana eh, Líše, že jste mi dala slovo. Musím říci, že jsem tak trochu zmaten. Vy říkáte, že pokud se eh, neskouší eh, nebo nehledají odpojovací zařízení, tak eh, odpovídá výrobce, aby tedy za dodržení práva, aby nikdy, pokud nebude žádná standardní zkouška k jejich nalezení, je nenajdete. No tak to zní jako ideální svět pro ty, kteří nechtějí dodržovat zákon. Ale potom jste říkal, že 19. září 2015 po eh, provalení toho skandálu jste okamžitě ověřili, jestli auta Audi, eh, která jste homologovali, eh, tím mohla být o, o, ovlivněna a během několika hodin jste skonstatovali, že tak to nebylo. Jak jste to testovali? Protože předtím jste říkal, že neexistuje žádný test, kterým by se to ověřilo. Čili jak jste došli k závěru, že Audi není součástí problému. Protože ten systém se lišil. To, jak Audi plní požadavky normy Euro 6, je jiný způsob, než to, jak plní Euro 5. Proto jsme si tehdy byli už jistí, že EA 189, ten problém, už neovlivňuje vlastní výroba. Samozřejmě mohl by tam být nějaký nový, jiný způsob, ale ani dnes to nedokážeme zaručit. Neděláme uh, zkoušky eh, reál, tedy v reálném provozu, zkoušky emisí. A tyto výsledky byly zcela uspokojivé. Takže eh, nevím, jestli eh, test eh, v reálném provozu je skutečnou zárukou neexistence odpojovacího zařízení. Nicméně je to test, který máme dnes a neměli jsme ho před několika lety. Takže jsme udělali tento test RDE pro účely bezpečnosti a zjistili jsme, že ty hodnoty jsou přijatelné. Ale co je přijatelné a co není přijatelné? To se samozřejmě těžko posuzuje. Mělo by to být harmonizováno a jasně definováno. A teď eh, jsou tady také, eh, také eh, za stanovených faktorů konformity. Můžete říci, že do budoucna budete chtít ty a ty faktory. Ale pokud ty zkoušky uděláte dneska, a tady už nehovořím o Audi, ale pokud máte faktor konformity 4 až 5, tak je to přijatelné. No tak to je spekulace. Ale byste uvěřili jenom ty modely Audi, nebo jste kontrolovali všechny uh, modely, kterým, které jste homologovali, abyste mohli uh, najít eh, ta odpojovací zařízení, protože možná, že oni používají jiné odpojovací zařízení než Volkswagen. Podívejte se, Fiat eh, tam měl eh, ten časový eh, posun, víme tam o tom teplotním okně. Procházeli jste tohle všechno po 19. září? Během eh, zasedání Rady pro konkurenceschopnost bylo eh, v říjnu rozhodnuto, eh, že Německo bude odpovídat za, takové, za takový ovocný, obecný přeskum. Jelikož nemáme v této oblasti širší aktivity, tak jsme už žádné další testy nedělali. protože francouzský eh, průmysl dozorovala Francie, německý průmysl Německo a tak dále, tak my jsme nemuseli dělat žádné vlastní zkoušky. No ale vy jste právně odpovědní za konečnou homologaci, protože to děláte, ne? To je uh, váš podnikatelský model. Tak uh, eh, ne, uh, zdráháte se zde splnit svůj legální závazek, vy dostanete ten biznis, ty peníze, ale jakmile, uh, omluvte mě, uh, uh, dopadne ten exkrement na větrák, tak eh, najednou eh, se stáhnete a řekne, že to, takže to nebudete dál eh, šetřit. Tak nemělo by to být také, Není by to být také vaše povinnost? Jak říkám, to odpojovací zařízení nebylo součástí homologace. My jsme ho neskoušeli, takže jsme to nějak nepokrývali a ten zbytek za to obecně odpovídali všichni. A to je třeba definovat eh, jasně do budoucna. Je třeba jasně definovat. No tady se, tady se asi pohybujeme do kolečka, říká pan Herbrandy. To jsou velice důležité informace pro uh, debatu o, o legislativě o homologaci. Pan Niedermayer. Děkuji. Uh, ještě jednou vám děkuji, uh, že nám pomohl, uh, tady uh, vést velice uh, zajímavé, že se nám pomohl uh, uspořádal velmi zajímavou návštěvu během emisu. Já jsem se eh, ptal eh, na to tež vašeho německého kolegy a ten nám eh, říkal, že spoléhá na výrobce, pokud jde o zkoušku aut zkoušení aut z výrobní linky a z, v běžném použití. Jaká je vaše strategie? Děláte si vy si vlastní zkoušky vyráběných aut a, a nebo aut v provozu, nebo se i do budoucna chcete o, spolehat na údaje od výrobců? No tak eh, ta definice normálního použití. Tak, jak je ve článku 5. To běžné použití. To je to, co eh, bychom měli mi dostat. My bychom měli dostat prototyp, který je automobil, běžně používaný. A my nepoužíváme, nekontrolujeme běžné používání, to my neověřujeme. Ne, eh, zjišťujeme, jestli takhle se to normálně používá. To je povinnost výrobce. Ten nám musí dát prototyp, eh, který se normálně... Ne, ne, ne, já myslím, eh, co se děje po u vyrobení toho auta. Vezmete si nějaké auto, které sjíždí z linky a byste zjistili, jestli ta homologace e, byla udělána správně. A potom e, zkontrolujete to auto po 60 tisících e, ujetých, jestli to plní požadavky. Protože tohle je součást právní požadavku a někdo by za to měl odpovídat. No tak někdo, za to by někdo měl být odpověd do budoucna. V současné době to není stanoveno, to není regulováno. Ten dohled nad trhem není v současné době definován. A není eh, úředním úkolem homologačního orgánu eh, provádět činnost dohledu nad trhem. Takže se musím vrátit k otázce eh, kolegy z Alde. Vy jste tedy uvedl, že jste si docela jistý, že nová Audi nemají odpojovací zařízení, ale ale pokud jde o váš eh, audit eh, a 198, tam si nejste úplně jistý, jestli je tam odpojovací zařízení. Protože eh, jinak byste museli přistoupit k právním krokům. Ta homologace, která se týkala EA 189 toho motoru, ta už se neuplatňuje. To už Audi nepoužívá, takže my bychom museli přijmout kroky pokud oni by tohle ještě pořád vyráběli. Dnes eh, se ta auta už neprodávají. Ale eh, dostali oni tu homologaci tedy legálně nebo legálně? Dostali tu homologaci legálně. Protože jsme nevěděli eh, o tom odpojovacím zařízením. Jsou tam další požadavky. Například auto nesmí mít olovo. Ale to se netestuje. Samozřejmě eh, celá ta homologace akorát potvrzuje, že ty testy, které byly provedené, eh, dopadly v limitech. Nezaručuje eh, celé vozidlo. Nebo to, co se netestuje. Děkuji. Já doufám opravdu, že lidé z komise tady mají ušičky do špičky na to, co vy tady říkáte. Na paní Dali. Děkuji, paní předsedkyně. Prališ, já vám děkuji, eh, že eh, jste tady nejenom dnes dopoledne, ale mám ten dojem, že eh, řada orgánů, řada lidí věděla, že něco není úplně v pořádku, ale nikoho nezajímalo to napadnout, ten stav věcí. A z toho, co vy tady dneska říkáte, Vyplývá, že jste se hodně eh, spolehali na výrobce v dobré víře. Měli jste ten eh, pocit, že eh, někdy je třeba tedy přeskoumat ty informace, které vám poskytují výrobci a postavit se vůči tomu? Tím, že vydáme homologaci, tak kontrolujeme každou, každý kontrolní protokol. A pokud máme dotazy, a to uděláme běžně, tak je položíme. Řada zkušebních zpráv, které dostáváme, je zasílána zpětně technické službě k dalšímu ověření. Takže my nebereme ty zkušební zprávy a nenazítkujeme je prostě jenom, abychom to osvědčili. Když přijmeme zkušební zprávu, tak to v naší instituci je aktivní postup. Máme spoustu dotazů, ano, zcela pravidelně. Klademe dotazy, ptáme se eh, na eh, dodatečné informace, na další zkoušky a tak dále. No, ale jako požádat o informace eh, neznamená jako postavit se proti těm informacím, je přeskoumávat. Děláte to pravidelně a u jakých věcí děláte ten přeskum? No to záleží na otázkách našich odborníků, jestli se k něj něco zeptat, chtějí nějakou další záruku nebo něco takového. To je jejich každodenní činnost. Já vám nedokážu říct konkrétní otázku, eh, kterou bychom kladli vždycky. Pokud dostaneme například automobil, který eh, je běžně používaný a my si myslíme, že to není běžně používané, tak se samozřejmě to necháme vysvětlit. Protože tohle není prototyp k běžnému použití, si myslíme. Ale eh, ptáme se eh, velkých výrobců. Protože oni, ale nebývá to u větších velkých výrobců, protože oni tu, ten postup znají tak dobře, že to připraví velmi dobře na své straně, ale u malých výrobců je to velmi časté. Vy ale si myslíte, že je zaručené, že všichni eh, určité věci ví. Například v té šestce říkáte eh, ohledně o teploty, že si asi znají eh, tyto teploměry a podobně. Na druhou stranu říkáte, že to není jasně formulováno. Všichni některé věci samozřejmě znali. Měl jste někdy potřebu to nějak na to upozornit, třeba vyšší orgány? My jsme si toho nebyli vědomi. Ale vy tady přeci říkáte, já vás pouze cituji. Říkáte, všichni o tom věděli. Vy tady přesně říkáte, samozřejmě všichni věděli, že to teplotní okna jsou nastavená, jsou e, instalována. Ano, tak já myslím, že tato teplotní okna tam jsou. jsou i <laughs> explicitně definována ve směrnici, takže samozřejmě všichni mm, si toho byli vědomi. Ale nikdy jste na to neupozornil, nepoukázal. Víte, že Mezinárodní rada o čisté dopravě například říká, že mm, různé výmluvy výrobců jsou zavádějící K tomu se nemůžu vyjádřit. Nemůžete se vyjádřit nebo nevíte, protože to je něco jiného. Nevíme. Zatím pro nás to tedy bylo reálné rozhodnutí mít tam teplotní okna. Nebylo to rozhodně eh, proto, abychom se vyhnuli nějakým požadavkům. Pan Šulce? Ano, já tady sedím a zírám, když to tak řeknu. Já jsem v podstatě měl i jiné otázky, ale teďka eh, to nemůžu nechat plavat. Eh, všichni, vy říkáte, všichni věděli, že tady existují teplotní okna, eh, ta odpojovací zařízení. Kolega z Německa nám ale řekl, že se toho byl vědem teprve od září 2015. Tak já už tomuhle světu vůbec nerozumím. Ale eh, promiňte, ale v nařízení stojí, že odpojovací zařízení nejsou povolená, pokud nejsou nastavena za účely bezpečnosti anebo ochrany mm, dílů. Ale to, že tato eh, otevření se používají proto, jak si takové kličky v zákoně se používají proto, aby se obcházel zákon, to samozřejmě za, nepovažuji za správné. Ale e, to, o čem jste vlastně hovořil od toho září, to mě samozřejmě také udivilo dobrá, v pořádku. Já samozřejmě chápu taky z technického pohledu, že je v pořádku, že to tam je v tom nařízení, ale já mám ještě jinou otázku. Já mám trošku takový problém s porozuměním. Včera jsme měli italské kolegy, kteří nám řekli, že testují hlavně Fiat. Ono to dává smysl v Itálii. E, Něm, v Německu se zase samozřejmě testuje německý automobilový průmysl, takže tady nejde pouze o Volkswagen, ale také BMW, Mercedes a další. E, teď Eh, vlastně eh, každá země, kde, má, eh, kde je velká automobilová produkce, tam samozřejmě je nějaké napojení na to testování. A teď jak, prosím vás, se do toho dostane země jako Lucembursko v evropském zákonodárství? Se samozřejmě předpokládá, že každá země může mít takovéto zařízení. Mm, to znamená, může provádět testování automobilů a poskytovat ho- homologaci i Luxemburg v pořádku, ale jak tedy přišlo Lucembursko na to před několika lety, eh, že, že tohle to bude dělat? Prosím vás, nevracejme se už k eh, společenství uhlí a oceli. Eh, ta první žádost přišla od Gujeru. A Nezlobte se, ale přeci jenom my jsme samozřejmě měli eh, díky právě ocelářství eh, eh, dobré vztahy. Mm. S Poríním, ku příkladu, tam organizace TÜV z Poríní se na nás obrátila s žádostí o spolupráci. A mm, protože vlastně jsme potom jsme měli také vztahy tedy s Eh, výrobci mimo evropskými a také ve Španělsku, tak vlastně takhle to vzniklo. Já si hned využiji prostor pro druhou otázku. Vy jste ve své PowerPointové prezentaci eh, hovořil o expertíze eh, se třemi. Vy jste tedy zmiňoval to TÜV Poríní a pak tam byly ještě dva nebo jeden další. Vždycky to byly tři. Jak vybíráte, koho, na koho se obrátíte z těch technických služeb. Mm, řekněme ten, kdo má třeba eh, technicky nejlepší vybavení pro to, aby mm, přeskoumal určitý díl, nebo prostě je tam předem nějaká mm, dohoda. Jak prostě stanovíte, koho z těch tří, na koho se obrátíte, aby udělal ty testy? tak my samozřejmě vždycky se snažíme, pokud ta volba je na nás, tak se snažíme vybrat eh, toho, eh, kdo eh, tomu nejlépe odpovídá tomu zadání třeba máme celosvětovou síť nebo výrobce, který potom chce dávat produkt na, celý, na trh na celém světě. Řekněme, já nevím, třeba baterie z Číny nebo karoserii z Ameriky nebo něco takového tak potom samozřejmě předpokládáme, že TIF by byl vhodnější. Ale pokud se někdo se zaměří na něco vyloženě konkrétního, technického, kde potřebujeme něco, takový flexibilnější přístup, kde potřebujeme větší e, specializaci, obrátíme se zase na e, jednoho z těch zbylých dvou a e, většinou už sám výrobce ví, který, která technická služba by eh, asi tak nejlépe odpovídala. Vlastně máme seznamy v Ženevě, v Bruselu a máme poměrně jasné eh, taky, oni už mají jasné představy, co by tak odpovídalo asi tomu, co oni předkládají. A mezi těmi technickými službami existuje také konkurence, eh, co se týče nákladů které potom požadují od výrobce, nebo prostě je to vždycky tak, že OM má nějakou představu, co tam asi tak může být. A takže je to vždycky otázka technická, nebo je to i otázka nákladová, když se tady na vás takto někdo obrátí mezi těmi třech, třemi technickými službami. Opravdu nejde o finanční rozdíly, tam jde o přidanou hodnotu v, těch, v té technické oblasti. Dobrá, děkuji. Děkuji, paní Kádenbach. Ano, děkuji mnohokrát, pane Líš, za že, za to, že jste mezi nás přišel, za to, že jste také odpověděl na ty písemné otázky. Hned se dostanu k otázce číslo jedna. Vy tady hovoříte o tom, že technické služby nemají eh, povolení vyměňovat si eh, informace s dalšími službami nebo s orgány. Eh, vlastně jste říkal, že tady docházelo i k takovému přebíhání zákazníků mezi různými službami na základě těchto informací. Takže Hmm, už se někdy stalo, že nějaký výrobce pozastavil homologační proces eh, u vás, protože se dospěl k názoru, že by to eh, pozitivně nedopadlo. A potom, co si myslíte vlastně o tomhletom informačním toku? Měl jste, eh, má, máte k tomu třeba i nějaké pozitivní připomínky? Ono, to mám vlastně tři otázky. Takže to hledání nejvýhodnější nabídky homologace. No, no, samozřejmě jsou výrobci, kteří eh, se o to snaží, ale to my opravdu nepřipouštíme. To je jediné, co vám k tomu mohu říci. To, takhle eh, takzvané homologační přeskakování nákupní prostě eh, nedovolujeme z naší strany. Teď zase, když se na vás nějaká firma obrátí a e, třeba začne nějakou diskusi, e, seznámí se s postupy, ale řekněme, zatím ještě nepředložila žádnou konkrétní žádost o typ nějakého schválení, tak eh, v takovém případě, pokud eh, si, se rozhodnou jít jinam, je to samozřejmě jejich možnost. Ale pokud už nastartujeme testovací eh, řízení a pak se to zastaví a potom je nějaký jiný orgán, obdrží vlastně stejnou dokumentaci od téhož výrobce, tak je to samozřejmě problematické, proto máme setkání homologačních orgánů a proto také probíhají komunikace mezi schvalovacími orgány, protože já si myslím, že nikdo nechce eh, ve svém týmu eh, eh, realizovat homologaci, která by nebyla v pořádku. A tak se navzájem samozřejmě informujeme o těchto případech a snažíme se také mm, informovat eh, o možnostech, kdy třeba výrobce některé informace neposkytl, v případě, že třeba potom dojde také k nějaké homologaci eh, na základě nedostačné dokumentace, pokud se to projeví v budoucnosti, tak to stáhneme také. Mám eh, tomu rozumět tak, že existuje nějaký, nějaká neformální výměna, nebo existuje výměna na základě nějakého stanoveného procesu. No to je pravidelná výměna mm, to si všimnete, když máte nějaký, eh, eh, nějaké vozidlo v mm, procesu a mm, potom se to samozřejmě objeví v databance pro všechny homologační eh, orgány, které tedy objeví, že je tam toto vozidlo, tak to je v podstatě, řekl bych, dost formální postup. Potom se to překontroluje, třeba tam došlo k nějakým modifikacím, možná už to třeba není ten týž typ, hmm, jako třeba byl, nebo byl třeba nějaký prototyp, který se nezdařil. A po druhé s tím šli k nějakému jinému orgánu a třeba už eh, předložili lepší technický projekt, to je samozřejmě povoleno. Pan Karens? Děkuji. Ono už je 12 10 eh, skoro a tak eh, prosím přejdeme do budoucna, protože máme tady také vysoká rizika v těch eh, procesech, co se týče střetu zájmu. Vy určitě můžete, nebo máte určitě nějakou představu o tom, co bychom v Evropě mohli udělat pro to, abychom zlepšili celý tenhle ten proces, abychom zabránili možnému střetu zájmů. co, se týče tedy například eh, těch finančních toků od eh, výrobců do um, homologačních orgánů. Jak, jak, jak by, co vy byste navrhoval? Já myslím, že svět nemůžeme změnit ze dne na den a proto potřebujeme postup, eh, postupný proces. První krok by byl formulovat jasné požadavky na homologační orgány. Takovéto požadavky už jsou stanoveny v ISO normách. Takže e, ten první krok, to by bylo asi mm, příliš těžké, aby každý orgán se, ne, se nechal akreditovat, ale e, formulujme požadavky tak, aby e, řekněme třeba za pět, za šest let mohli naplnit schodu s těmito požadavky. To by byl první krok. Schvalování eh, homologačních orgánů, druhý krok, až do posud. Máme ne- nedostatek eh, dohledu nad trhem. Nejsou zde jasné požadavky, takže mm, vliv eh, dohledu nad trhem by měl být jasně, rychle formulován, definován Měli bychom také říct, jaké jsou pravidla pro dohled nad trhem. Je to vlastně každých eh, tisíc šarží automobilů nebo kolik prostě eh, homologací mělo by na to. Měla by na to být jasná pravidla, kterými by se každá země měla řídit. Pokud umožníte členským státům, aby si to sami interpretovali a vykládali, tak zase budeme mít problémy výkladu v budoucnosti. A to určitě nepovede ke zlepšení situace. A třetí věc. Homologační orgány by měly mít dohled nad finančními vztahy mezi výrobci a technickými službami, protože homologace, to je asi 300 euro Určitě to nestojí za to, abyste páchali nějaký trestný čin. Ale mm, samozřejmě ty technické služby, pokud provádí testy, to může stát eh, eh, hodně. Tam to může stát i miliony eur, takže jde o to, kolik těch testů provádíte, co všechno testujete, eh, co, jak přesně si to definujete. Takže vlastně otázka je, zda e, takovéto homologační orgány by toto měly v budoucnu více e, nad tím dozírat. Takže to doporučujeme. Um, if, if I'm given another uh, question, um... Pokud e, tady můžu položit ještě jednu otázku, myslíte si, že je zde nějaký prostor nebo potřeba vytvořit nějaký celoevropský systém něco, co by tedy nemělo být založeno na členských státech, ale co by mělo být nadnárodní? Nebo si myslíte, že proto není žádný důvod vzhledem k tomu, že tak, jak je to rozděleno, to podle vás funguje? Já bych nejdříve začal tím naším stávajícím systémem a dal mu šanci, protože roky to existovalo dobře. Samozřejmě žádná certifikace nepomůže proti nelegálním aktivitám. Žádná nás neochrání před nezákonnými postupy a tato situace je nezákonná. Měli bychom vylepšit systém, ale já si myslím, že možná by zde měla být nějaká celková kompetence pro testování v souladu za provozu, možná jako v USA. To nevede k rozhodování, to vede jenom k tomu, aby se lépe zorganizoval dohled nad trhem. Takže pokud by se soulad za provozu kontroloval na nadnárodní úrovni, tak by to fungovalo lépe, ten dohled nad trhem. Ten nám v Evropě chybí. Říkáte, že ten systém roky fungoval velmi, velmi dobře. Já bych řekl, že vlastně roky jsme vůbec si neuvědomovali, že ten systém nedosahuje svých cílů, pokud jde o kvalitu ovzduší a tak dále. Nejdříve dám slovo panu Soriňovi. Děkuji za to, že jste přišel, za to, že jste nám k dispozici a že zodpovídáte naše otázky. Už v roce 2010 eh, služby tohoto parlamentu provedly studii na toto téma v souvislosti se zákonnými požadavky na měření emise. A na straně 40 tato studie říká, že nejsou pochopitelné důvody, proč je zde tolik homologací a certifikací v Lucembursku. Ale potom se ve studii uvádějí čtyři možné důvody. Vy jste některé z nich tady uvedl. A ty audity nejsou tak přísné, reakce je rychlejší, systém ověřování výsledků je křehčí a studie, nebo tedy cena je nižší. Já zopakuji ty dvě příčiny které zde zazněly jako prostřední, to znamená, že jste méně nákladní a potom, eh, že ty odklady nejsou tak eh, důležité. Necítíte se tedy spojencem eh, toho, co se stalo? Já si myslím, že pokud jste poslouchal má vysvětlení až dosud, že jsem vám přesně řekl opak. Ze všech těchto informací vám mohu pouze říci, že člověk, který napsal tuto zprávu, tam vyjádřil své závěry a v našich očích se dopustil pouze pomluvy. Ono je teď hrozně moderní pomlouvat bez jakýchkoliv důkazů. My vám můžeme dokázat, že rozhodně nejsme nejlevnější. Naopak, pokud jde o kvalitu, máme systém akreditace už 20 let a jsme jediný homologační orgán, který za svou certifikační činnost je už roky akreditován. Takže všechny tyto poznámky jsou populistické, nepodložené a věřte mi, naše vláda se skutečně zabývala touto otázkou do detailu a máme pouze pozitivní závěry z naší strany. Takže akreditace a všechny kontroly, které dobrovolně podstupujeme, svědčí o úplném opaku, takže bohužel tedy tato zpráva vypadá tak, že čtenář, který zná systém, by měl prostě přečíst, nebo tedy skončit se čtením této zprávy a říci, že tato zpráva je neplatná ale já si myslím, že přece jen v této zprávě je obsaženo spousta důležitých informací, spousta důležitých věcí a myslím si, že je škoda, že se takto eh, znekvalitnila. Já si myslím, že tato zpráva by měla být řešena i eh, Tady v našem výboru to, co nám říkáte, je velmi závažné a pak jsou zde také proměné, faktické proměné cena. My jsme nepoužili eh, chybné ceny, nebo také reakce, rychlost reakce. A v tomto kontextu se kladu otázku. Lucembursko není levná země. Naopak, jak je tedy možné, že tam máte nižší ceny? A přitom poskytujete konkurenceschopný balíček, pokud jde o náklady. Já se omlouvám. My nejsme nejlevnější. My rozhodně nejsme nejlevnější. Tomu jsme daleko. S tím, co účtujeme, pokrýváme se poplatky a ty jsou velmi vysoké. V Lucembursku to tak je, jsme malá země, je velmi drahé v Lucembursku žít a proto ty naše daně jsou jedny z nejvyšších v Evropě, takže toto tvrzení rozhodně není pravdivé. Paní Kalenbach. Já vycházím z toho, že vy eh, se tedy pohybujete po eh, hladině stanovené eh, stávajícími předpisy, ale prostě přeskováváte jenom určité věci a všichni výrobci vědí, kde musí co změnit, pokud nechci říct manipulovat. Vy jste nám tedy dnes popsal situaci. Pokud se podívám v zásadě cílem tohoto snažení je, abychom uklidnili emoce, abychom dosáhli politického pokroku. Pokud vy teď víte, a já jsem to eh, vyvodila ze všech vyjádření, že všechny tyto změny, ne říkám jim manipulace, vedou k tomu, že to, co eh, chtěl dosáhnout zákonodárce, asi se snížení emisí, se nepodařilo, ale naopak to eh, přispívá k tomu, že miliony Evropanů trpí astmatickými onemocněními a tak dále. Můžete říci, že tohle eh, eh, Nepřipadáte si, eh, že jste jako lékař, který, který podává lék, který, o kterém ví, že se naprosto mý, mý cílem? Od září minulého roku tohle víme. A všichni se samozřejmě snažíme o zlepšení té směrnice, nicméně to není naším úkolem, co by eh, do homologačního úřadu, ale ty zákony je třeba eh, zlepšit. Příslušné směrnice je třeba vylepšit, ale ještě bych tomu řekl následující. Bez ohledu na to, jak je eh, vylepšíte, tak je třeba je vylepšit, a to silně vylepšit. Ale bez ohledu na to, jak je vylepšíte, proti eh, Eh, pachatelům trestné činnosti eh, prostě nezakročíte tím nejlepším eh, zákonem. To je třeba analyzovat nějak jinak a zamýšlet se nad jinými mm, dohledovými metodami třeba, pokud tomu to tak je. Ale zákonem nepoctivému člověku v jednání nezabráníte. A nyní paní Reda. Děkuji, paní předsedkyně. Kalíši, mě velice překvapila eh, vaše eh, odpověď na to, co říkala Karima Andeli, že eh, Audi nepřipustila použití odpojovacích zařízení. Audi napsala svým zákazníkům, že některé vozidla byla vybavena softwarem, které který optimalizuje emise dusí, oxidu dusíku během zkoušky na zkušebním zařízení. Takže tady bylo otojovací zařízení, ať už je e, legální nebo nelegální. A Audi dále uvedlo e, po ohledně toho, té softwarové aktualizace, že ani e, provoz, ani bezpečnost vozidla nebyla ovlivněna. Takže pokud ta softwarová aktualizace neovlivňuje provoz vozidla, tak to odpojovací zařízení tam asi nebylo na kvůli ochraně motoru. Takže to je jinými slovy nelegální odpojovací zařízení. A vy říkáte, že vaším cílem je akorát eh, dělat NEDC a nemůžete dělat žádné jiné testy. Nicméně já tu legislativu čtu tak od Euro 5, víš, tam, člens, eh, že členské státy mají povinnost sledovat implementaci práva, včetně eh, zákazu používání odpojovacích zařízení. A tak pokud eh, vy nejste tím orgánem, tak který orgán má lucemburská vláda k eh, implementaci tohoto nařízení? Já nemohu odpovědět na vaši otázku, která se týká eh, směrnice nebo nařízení čili odkud, odkud vidíte tu, tu povinnost, kde to, kde to přesně. Je to nařízení Euro 5, kde je stanoveno, že členské státy musí eh, zajistit eh, implementaci regulace a tam je to včetně zákazu odpojovacích zařízení. No, jako homologační orgán naše, náš rozsah činnosti je jasně eh, definován. To, co my můžeme testovat a jak bychom to měli testovat, jak bychom to měli testovat, je definováno v nařízení. Všechny ty další požadavky, to vám nedokážu říct, kdo by měl být odpovědný. Za to já nezodpovídám. Já zodpovídám za homologaci, a v homologaci my ověřujeme, jestli ty požadavky na homologaci byly splněny. Také následně ověřujeme, jestli eh, dané vozidlo eh, ve zkušebně opět splní požadavky, čili ale, ale ty testy eh, by nevedly k závěru, že je tam odpojovací zařízení. Takže tohle přesně ukazuje na nedostatek eh, předpisu a proto je třeba zavést dohled na trhem, říkám. A ten dohled na trhem by měl mít jasné požadavky. A tyto požadavky jsou víc než jenom požadavky na homologaci. Čili tady jde na úro, o úroveň eh, dohledu nad trhem eh, a nad používanými vozidly. Takhle to nebylo vytvořeno v minulosti. A já si nejsem vědom toho, že jakákoliv země by se na toto eh, kdykoliv zaměřila předtím. Samozřejmě po bitvě je každý generálem. Pane Ríši, my jsme se dobrali eh, ke konci toho zaslyšení. Myslím, že řada odpověd, eh, vaše odpověď ukazuje, že je velký problém se systémem, to vaše poslední odpověď tady. A to my tady šetříme, a proto je důležité, nejenom komise, ale také lidé, kteří eh, řeší na IMKU eh, směrnici homologaci, eh, nás poslouchali velice bedlivě, možná přes internet. Dobrá, všichni máme velký hlad, jsme vyčerpáni a setkáme se zde znovu ve tři hodiny. Pane Líši, já vám mnohokrát děkuji za odpovědi na velice, za velice otevřené.